Bene, allora cominciamo. Tak, začneme. Ještě předtím, než dám slovo dnešním řečníkům, jsem vám chtěla říct dvě věci. Jednak bych ráda připomněla především skutečnost, že zítra začínáme hlasovat v půl desáté. Chtěla jsem vám to připomenout, protože začneme hlasovat o půl hodiny dříve než obvykle, takže prosím, zítra hlasujeme od 9.30, také protože to bude dost dlouhé hlasování. Takže prosím, přijďte na to hlasování, které bude pravděpodobně trvat eh, zhruba až do poledne. Tak jsem vás na to chtěla připravit. A za druhé jsem vám chtěla říci, že zítra odpoledne budeme mít další zasedání eh, společné mm, našeho výboru a výboru pro dopravu. A začne v pět a skončí v půl sedmé. Ovšem proběhne v místnosti 6 2 Q nebo 6 Q 2. Takže to bude místnost, ve které se sejdeme zítra odpoledne. Jinak eh, hlasování máme ve všech jazycích členů našeho, tlumočení máme v jazycích všech členů našeho výboru a začneme eh, naší prací, která se bude dnes dělit na tři základní body. Máme dvě hodiny na tuto diskuzi, takže jsme se rozhodli, že první diskuze, ten první blok diskuzí proběhne teď. Ten se bude týkat kolegů Madurel, Carvalho a Eller. A na tuto diskuzi, tedy na tento první blok, budeme mít k dispozici hodinu a čtvrt. Potom budeme mít takový druhý blok, to bude Lamberta Matias, 30 eh, minut. A třetí blok s panem Skinnerem 15 minut. Chtěla jsem vám připomenout, že dnes se jedná o první výměnu názorů o těch pozměňovacích eh, návrzích. Budeme mít ještě druhou diskuzi, druhou výměnu názorů a to eh, v pondělí 8. října. Takže já bych zahájila tu diskuzi. Čtyři minuty na hlavu pro ty tři zpravodaje. Začne paní kolegyně Madurel, prosím. Čtyři minuty pro, kolegu, pro kolegyni Madurel. Muchas gracias, presidenta. Disculpe que estaba estábamos comentando. Děkuji za slovo, pane paní předsedkyně. Omlouvám se trošku za spožení, hovořili jsme o tom, jak tuto debatu zorganizovat. Takže dovolte mi začít. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům za všechny pozměňovací návrhy a za všechny jejich podněty k této zprávě. Máme asi 1800 pozměňovacích návrhů, takže to zcela jistě ukazuje to, jak důležitá je tato zpráva pro tento výbor. Ukazuje to, jak je to zajímavé a že Evropský parlament je velice eh, také zaujat tím tématem eh, výzkumu a inovací a zejména toho programu Horizon 2020, protože jsme již přesvědčeni, a to, také jsme to již několikrát řekli, že je to nový politický nástroj, v podstatě nejdůležitější politický nástroj, který teď Evropská unie má, pokud chce Evropská unie dále růst, pokud chce nová pracovní místa pokud se chce vymanit z krize, kterou teď zažíváme. Máme zde tedy eh, na našich ramenech velkou odpovědnost. Také si musíme ještě dobře uvědomit kontext, v jakém je tato práce přednášena. Takže dovolte mi nyní ještě teď eh, pohovořit o konkrétních pozměňovacích návrzích, které mohou výrazně obměnit ten původní návrh komise. Poté eh, já tedy budu postupovat eh, nejprve kapitola 2, část 1, obecné principy. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů. Celá řada byla Eh, jednak se to týká principu nediskriminace a domníváme se, že bychom mohli rozdělit kapitolu, dvě na dvě ča- kapitolu 15 na dvě části, což by bylo logičtější, bylo by to vlastně v souladu s dalšími částmi. 15 bude na rovnost mužů a žen, 15a a 15b by se týkala rovného zacházení obecně a principu nediskriminace. Ve zprávě se hovoří o otevřeném přístupu, tam máme také celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Celkově se ukazuje, že je zde schoda na celkový cíl. Chceme, aby zde byl otevřený přístup k publikacím. Publikace, jsou to publikace, které e, budou výsledkem výzkumu financovaného Horizontem 2020. Když hovoříme o tom, o tom otevřeném přístupu, tak chceme zejména zrychlit celý postup, který tedy zrychlí celý ten postup inovací. Chceme také navýšit e, e, prostředky, jak šířit nové myšlenky, chceme také zlepšit prostředí pro inovace a chceme otevřít nové příležitosti pro eh, hospodárné eh, financování. Takže eh, to je vlastně ta, ta první fáze. A za druhé musíme zajistit spravedlivé a vyvážené řešení Máme zde článek 16, který hovoří o etických principech a k tomu bodu mohu říci, že zatím zde již existuje dohoda. Všichni stínoví zpravodajové se dohodli, že chceme, že chceme nechat ten text, jak byl navržen komisí. Dále je zde téměř stejné znění, jako je v sedmém rámcovém programu. Hovoříme o zde o koncenzu a skutečně se nakonec ukázalo, že se zde ta dohoda ukázala a nechceme tuto rovnováhu narušit. Jsou zde pak další pozměňovací návrhy, které ukazují, že je panuje docela velká schada ohledně dvou cílů, za prvé excelence a za druhé navýšená účast. To je tedy na jedné straně a na druhé straně výzkum a inovace s odpovědným způsobem. To je vlastně další takový směr, kterým se chceme vydat. Dále se musíme zamyslet nad tím, kam to umístit, tyto části. E, domníváme se, že tyto cíle by měly být v prioritě jedna, to znamená excelence, takže domníváme se, že to by mělo být začleněno do té první priority, protože to jsou průřezová témata a domnívám se, že pro nás by bylo velice obtížné řešit potom ty rozpočtové náležitosti nějakým jiným způsobem. Dále, co se týče e, výzvu e, nebo toho cíle velké společenské výzvy, Myslím si, že bychom zde neměli stanovovat nové eh, výzvy, máme jich šest a to již stačí. Pak je zde, eh, také si myslíme, že by nebylo dobré dát to vlastně do stejné kapitoly. Dále, co se týče malých a středních podniků, tak si myslím, že nikdo nespochybňuje jejich význam, zcela jistě musíme, musíme s nimi počítat, musíme je přizvat k tomu, pokud chceme dosáhnout lepších inovací a e, začlenit je do našich cílů Horizontu 2020. Malé a střední podniky mají tedy také své vlastní e, cíle, které jsou zde. Máme zde také stanoven minimální práh, který je 20%. Je to vlastně jako v sedmém rámcovém programu. Nicméně v budoucnu to bude závazný cíl, závazný práh. Pak zde byly další pozměňovací návrhy, které se týkají průmyslových technologií, posílení různých příležitostí, možností Tady se neukazují žádné velké problémy, nejsou zde žádné e, velké rozdíly. Dále, co se týče obecných standardů, tak chtěli bychom postupovat tak, jak to navrhla Evropská komise, včetně, rovných, včetně nových e, oblastí. Nicméně budou zde dopady zejména na rozpočet, takže ve většině našich návrhů e, budeme Eh, vlastně se snažit, aby tam bylo co nejvíce toho stávajícího rámce. A pak ještě, co se týče rozpočtu, to už je můj poslední komentář, chtěla bych upozornit na jednu eh, věc, je to vlastně obecný politický název, návrh mé skupiny. Jsou zde takzvané akce Marie Curie. Myslím si, že tyto akce by měly mít větší rozpočtové prostředky. To je nesmírně důležité pro vědeckou komunitu. Navíc se moje politická skupina domnívá, že ten, ty, to, tyto akce Marie Curie jsou velice důležité pro evropský výzkum a je to také velice důležitá část pro excelenci. Má politická skupina by rovněž chtěla také zachovat určitou vnitřní flexibilitu v rámci rozpočtu, pokud to bude možné. Dále bychom však chtěli zachovat jasnost co se týče malých a středních podniků, tak bychom chtěli speciálně vymezený rozpočet, a to také o tom hovoříme v tom textu. Kolegyně, kolegové, chtěla bych ještě nakonec znovu, znovu potrhnout význam tohoto programu. Je důležité, pokud chceme zajistit obnovení ekonomiky a pokud chceme, aby výzkum a inovace vzkvétaly i v dlouhodobém horizontu. Horizont 2020 je rovněž program, který však musí mít dostatečné prostředky a pokud chceme ten rozpočet zajistit, tak musí být dvojnásobný v porovnání s e, rozpočtem pro sedmý e, rámcový program. Vím, že to bude asi dost těžké, ale musíme, aby, musíme zajistit, aby každý bojoval o to, že se to podaří a musíme takto bojovat napříč všemi politickými skupinami. Děkuji za slovo a velice se těším na vaše komentáře. Carvalho, Děkuji a teď paní kolegyně Carvalho, prosím. President, dear colleague. Děkuji. Velice, děkuji za slovo, paní Carvalho. Já bych velice chtěla poděkovat eh, všem kolegyním a kolegům, kteří eh, předložili pozměňovací návrhy a také děkuji za stínovým zpravodajům a panu Stínovi a paní Madurela, také děkuji za jejich spolupráci, protože oni eh, pracovali ve velice úzké spolupráci se mnou a všechny naše diskuse byly velice důležité. Na začátek bych chtěla říci, že pozměňovacích návrhů jsme obdrželi asi 988 a s radostí mohu říci, že velká většina těchto pozměňovacích návrhů odráží ten původní duch nebo ty, ty původní myšlenky zprávy. Už jsem připravila Mm, návrhy, pozměňova- návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů, ale během dnešní diskuse eh, si tyto návrhy ještě jednou projdu a potom vám eh, velice ráda o nich budu ještě diskutovat. Za prvé bych chtěla hovořit o tom, eh, o těch pozměňovacích návrzích, které, ve kterých se shodneme. Za prvé, excelence je hlavní princip, kolem něhož se konstruuje celý Horizont 2020. Nicméně musíme také eh, založit eh, nebo eh, hájit dobrou rovnováhu mezi přístupem z dola nahoru a ze zhora dolů. Za druhé, musíme také rozšířit účast. Co se týče účasti, tak musíme zajistit rovnoměrnější zapojení členských států a různých regionů. Musíme také vyvinout úsilí o tom, abychom ještě zvýše, více zvyšovali povědomí o otázkách rovnosti mužů a žen v těchto věcech. Pokud chceme zlepšit eh, synergický efekt Horizontu 2020 se strukturálními fondy, tak tam se jedná o různé spolufinancování. Musíme také ještě posílit synergie mezi jednotlivými pilíři Horizontu a také s těmi takzvanými KICS, Dále, co se týče, tak dále také musíme propojit aktivity Horizontu 2020 s aktivitami, které se odehrávají v jednotlivých členských státech, jak na celonárodní, tak regionální úrovni. Program Horizont 2020 není pouze finančním programem. Měl by mít také pozitivní dopad na vytvoření výzkumného prostoru v Evropě a měl by mít kladný dopad v celé řadě. Dovolte mi několik příkladů. Například několik pozměňovacích návrhů hovoří o tom, že to může mít dobrý dopad třeba na oblast zdraví, zdravotnictví, kde je velice důležité posílit koordinaci mezi výzkumnými pracovníky a že to tedy může také zlepšit eh, nakonec výsledky, které budou dobré pro občany. Bylo zde také eh, několik návrhů prohloubit ten pilíř eh, vůdčí úlohy průmyslu, eh, za, také tam zapojit biotechnologie, nanotechnologie, vesmírné technologie, chemii a tak dále. Dále se to týká rovněž pilíře o společenských změnách. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, které chtějí také ještě prohloubit eh, tu výzvu číslo jedna a výzvu číslo dvě. Také je zde například důraz na námořní výzkum, důraz na skladování energie, energetiku, produkci energie a skladování, zachytávání a skladování uhlíku. Dále se hovoří například o takzvané inteligentní logistice. Také upozorňujete na důležitost eh, hospodáření s vodou, biodiverzitu a dokonce jsou zde i návrhy na zapojení ještě určitých kulturních oblastí. Pak jsou zde návrhy, aby se ta šestá výzva rozdělila na dvě části. První by byla inkluzivní a inovativní společnost a ta druhá by byla bezpečná společnost. Nyní se dostávám, to jsou tedy body, kde se zhruba shodneme, nicméně pak je zde ještě eh, skupina pozměňovacích návrhů, kde naopak jsou rozpory naštěstí, tedy bohužel, pardon, eh, naštěstí jich není tolik, kde se neschodneme, ale některé zde jsou. Za prvé, otevřený přístup k publikacím a k výzkumným údajům. Nicméně všichni se stínovými zpravodaji jsme se shodli na to, že je důležité posílit eh, ten otevřený přístup. Ještě přemýšlíme o podrobnostech, jak to zajistit jak to bude nejpříhodnější. Za druhé, jak zajistit rozšíření účasti? Má tedy být speciální toolbox pro horizont nebo nějakým jiným způsobem? Další takový eh, bod, kde se neroz, kde se vlastně neschodneme, je kam, za, kam vlastně vložit ten cíl věda a společnost, dát to pilíře 1 nebo do pilíře 3. Pak je zde ještě otázka, která se týká vyznačení prostředků nebo účelově vázaného prostředku. Někteří kolegové tedy chtějí, aby to zde bylo takto přiděleno jednotlivým oblastem. Nakonec mi ještě dovolte několik slov k rozpočtu. Slyšeli jsme z ústrady, že ještě počítají s určitými úpravami toho rozpočtu pro Horizont 2020. Já mohu pouze doufat, že členské státy podpoří ten návrh rozpočtu, zejména pokud, protože výzkum v Evropské unii funguje takovým způsobem, že musíte nejprve do toho něco vložit, pokud chcete z toho něco získat. Takže já doufám, že vlády členských států nám pomohou v tom, aby byl zde dostatečný rozpočet pro Horizon 2020. Velice se těším na vaše komentáře a těším se také na úzkou spolupráci, která zatím velice dobře fungovala. Děkuji za slovo. Děkuji paní Carvalho a teď pan Eller. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve řekl kolegům, že opravdu velmi obdivuji za to, jak se snažíme během čtyř až šesti eh, minut představit eh, naši zprávu. Takže já bych to udělal za svoji část a potom také řekl za EPP něco k Horizontu 2020. Už jsme se stavili na minulém zasedání stínových zpravodajů první kompromisy. Minulý týden ve Štrasburku bylo první setkání, které dopadlo velice pozitivně v souvislosti s těmi základními eh, prostředky. Prosím vás o pochopení, že moje zpráva je velice komplikovaná, takže nemohu projít všechny technické aspekty kompromisních návrhů a zkusím se to celé rozdělit. Za prvé, jsme se shodli, že si přejeme docílit principiálního zjednodušení. Návrhy komise výrazně inicioval Evropský parlament. Mně se liší částečně názory na to, co to je zjednodušení. Takže se podívejme na to, jaké názory jsou společné. Máme, myslím, společný postoj týkající se akceptování zavedených a vnitrostátně uznávaných účetních standardů. Musíme to ještě doformulovat, ale myslím si, že to je věc, eh, na kterou máme společný názor. Potom máme společný názor, i když je tam několik pozměňovacích návrhů, a sice, že jde o jasné zjednodušení auditních postupů. To znamená, eh, týká se to té odstupňované auditní struktury. Také potom eh, zjednodušený Eh, systém evidence času. I zde nalezneme určitě kompromisní návrh. Potom jsou zde dvě témata, která se přidala a už je zde takový principiální schoda a sice možnost dvoustupňového evaluačního procesu a zkrácení time to grant na 6 měsíců přičemž se musíme ještě podívat na to, jak to vyformulujeme, jestli tam uděláme nějaké eh, výjimky, ale chceme, aby tam prostě komise postupovala rozhodněji a rychleji. Potom je věc, kde se pozměňovací návrhy eh, mění a to je ten eh, systém podpor. Přejeme si všichni zjednodušení, ale paní Matyáš zde navrhuje, abychom zachovali systém s FP7, ale všichni ostatní víceméně vycházejí z toho návrhu komise, ale přesto se ve svých názorech často také rozcházejí. Co je společného u tohoto e, systému? Je to, že je třeba odlišit na jedné straně ty obecně prospěšné iniciativy a na druhé straně průmysl. Tam je něco společného, potom otázka nepřímých nákladů, to záleží na tom, eh, když tam chceme zavést tu míru způsobilosti plus nepřímé náklady, ale potom se rozchází návrhy, je to od 10% až po 60%. A někde to bylo mezi 23 a 20%, to ještě budeme muset projednat. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, a to je také téma, které leží EPP na srdci. A to je takzvaná obce hrazení, plného hrazení nákladů u evropských výzkumných institucí. Zdá něco takového rozšířit i za účastníky z oblasti průmyslu nebo ne. Já jsem napsal kompromisní návrh, který to bere zpět, ale i zde panují různé přístupy a názory. téma, které je pro všechny společné a je to, že se musíme podívat na to, co jednotlivé návrhy skutečně znamenají vyjádřeno eh, v číslech a v penězích. Komise byla zprvu velmi zdrženlivá, ale nyní byla ochotná poskytnout nám čas a my jsme se shodli se zpravodaji, že zde nepovedeme ideologickou diskusi, ale že prostě dáme dohromady nějak ta čísla a budeme se pak snažit najít kompromis. Já bych se zde rád zaměřil na dvě témata. A sice musíme si uvědomit, uvědomit že zjednodušení není pouhé zjednodušení, ale má v uvozovkách i svoji cenu. Například návrh komise momentálně znamená, že v každý projekt by byl o 7 až 8 dražší a že to tím pádem bude o 7 až 8 méně projektů. Takže to je potom taková věc, kde si máme říci, potom chceme to podpořit, chceme to podpořit více nebo méně, chceme výraznější míru intervencí, pokud ano, tak to potom bude mít dopad na počet projektů. A druhá taková věc, vodítko, to jsou ty soukromé investice ve výzkumných programech. To je jedno z velkých slabých míst. Budeme muset tedy zvážit, jakou účast třetích stran si přejeme. A třetí systémové téma je účinné používání grantových prostředků pro mě je problematické například to, že mzdy v členských státech se vy, mají vyplácet z rámcového programu pro vědu a výzkum. To musíme prodiskutovat, protože to nepřinese ani projekty, ani více výzkumu, ale je to čistě nákladové téma. Takže se dostávám ke konci. Asi by bylo dobré, a na tom už jsme se také shodli, abychom identifikovali témata, která vystupují ve všech třech zprávách, protože Open Access mám já, paní Kavajo i paní Madurel a už jsme se neformálně shodli na tom, že bychom to mohli projednávat společně, protože nemá smysl, aby to každá zpráva řešila odděleně, nabízela svoje vlastní řešení, která by pak navzájem nebyla kompatibilní. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji kolegu Hellerovi, takže bych chtěla připomenout kolegům, kteří tu nebyli, když jsme zahájili diskuzi, že jsme ji rozdělili na tři bloky. V této chvíli budeme jednat eh, v rámci toho prvního bloku, to znamená o tom, co tu prezentovali kolegové Madura, Farvadio a Heller. A potom, teď, teď bude ta diskuze k tomuto prvnímu bloku jenom. A potom uh, bude eh, to, o čem bude mluvit kolega Lambert a Matias a potom pan Skinner. Uh, takže eh, víte dobře, jaké jsou řečnické časy. Já bych eh, chtěla to ponechat na těch dvou minutách na hlavu, protože když to bude víc, tak eh, ti poslední potom nebudou mít dost času, aby se vyjádřili. Začneme panem kolegem Klance, prosím. A ne, promiňte. No. Kolega Heller. Pan kolega Heller. Promiň, já jsem nepochopila. Co se týče horizontu 2020, já se zde nechci opakovaně hlásit a nudit vás, ale v pátek jsme bohužel teprve obdrželi kompromisní návrhy, takže prosím o pochopení, že EPP je teprve pročítá, ale principiálně za to, my už jsme udělali tolik přípravných prací, takže máme výhodu v tom, že zde máme celkem dobrý základ i proto, abychom do toho vnesli strukturu. Takže nevidíme zde nějaký zásadní nesoulad, nechceme zde hledat ideologický přístup. Základní postoj EPP je, pokud nebudeme mít dvoutřetinovou většinu v parlamentu, tak v souvislosti s dramatickou rozpočtovou situací by to znamenalo, že nebudeme mít silný hlas. Takže bych rád řekl něco principiálně k rozpočtu jako takovému. Já nejsem tak úplně optimistický jako paní Cavallo, že bychom v radě byli konfrontováni s takovou pozicí, která by naznačovala jakýmkoliv způsobem, že bude horizont náležitě vybaven. Já si myslím, že to bude dramatická situace. Ono to souvisí jak s postupem, tak s politickými otázkami. Z hlediska postupu je problém v tom, že ty tři zprávy teprve velmi pozdě projdou radou. Pravděpodobně to bude až v polovině prosince, takže principiálně za to se o tom bude moci u nás eh, diskutovat až v lednu. A upřímně řečeno, já se obávám, že rada chystá kompromis, který nakonec bude říkat, máme v rozpočtu 1% plus x, když to bylo 1%, tak by to bylo 60 miliard na horizont, což je méně, než jsme plánovali. Ale vidím také celou řadu hlasů, která říká, tak ponechejme ty podíly z eh, zemědělského a kohezního fondu ve stejné výši a při jednom procentu by to znamenalo, že horizont by měl jenom 40 miliard. A upřímně řečeno, to je potom bod, u kterého se musíme shodnout, že to parlament nepřijme. A musíme přesně vědět, eh, že si to takto politicky přejeme, že zde panuje politická schoda mezi skupinami v parlamentu. Vidím, že tu se blíží takto dramatická situace a prosím, abychom i v bilaterálních jednáních a jednáních stinových zpravodajů nechali nejprve stranou procenta, protože jinak budeme počítat s věcmi, které jsme ještě nevybojovali. A jde o to, abychom vystupovali schodně na venek, aby nevznikl izolovaný kompromis, který by odlišoval to, že bude, budou strukturální fondy, zemědělský fond a na nás by potom zbyl ten zbytek, což by znamenalo strukturální omezení vědy. A také se musíme zbavit té diskuse o přerozdělování. Otázka zní, kde zůstává růst a horizont je jediný skutečný růstový přístup v evropském rozpočtu. Děkuji. Glante, Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, pan Glante. Já si také myslím, že největším problémem je, abychom se připravili na konfrontaci s radou a brali ji vážně. Myslím, že jeden z kolegů tu ještě úplně nepochopil, ale to, co se děje v radě na všech eh, eh, úrovních a co se týče finančního výhledu, dospěje k tomu, že bude velký konflikt a mnozí z naší frakce se konfliktu nebojí. Protože se neustále hovoří o růstových balíčcích a o růstu v Evropě a když potom hovoříme o konkrétních opatřeních, tak se najednou začne šetřit. Možná obecně k pravidlům účasti, to už se názorově s panem Ehlerem blížíme, že se mají pravidla zjednodušit, ale nesmí být příliš jednoduchá. Ta úprava týkající se rady plných nákladů, to je dobrá možnost podpory. Vy jste do toho investovali mnoho času a peněz, abyste to získali. Musíme nalézt dobrý kompromis mezi eh, otázkou malých a středních podniků a průmyslem. Já se stavím příznivě k průmyslu a průmyslová politika eh, ochránila mnohé před kolapsem v době finanční krize, nicméně průmysl má trochu jiný potenciál než malé a střední podniky, takže jde zde o nastolení rovnováhy dvoustupňové podávání žádosti. Celá řada lidí mi řekla, že s tím souhlasí, že to takto podali. Jiní říkají, je to příliš mnoho práce, chtěli bychom jenom jeden krok. Musíme i zde zkusit najít nějaké rozumné řešení. Time to grant, o tom jsme také už diskutovali. Právě pro malé a střední podniky to je eh, důležité téma. Eh, jde o to, aby měli schopnost také refinancování. A potom otázka PPP. Jistě to má smysl diskutovat o partnerství soukromého veřejného sektoru, ale potřebujeme jasná pravidla a také to, aby mobilizovali jiné prostředky a nežili pouze z našich prostředků na vědu a výzkum. Děkuji. Děkuji, pan Johnson. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, jag vill också rikta ett tack till rapportörerna och kollegorna. Slovo, já bych chtěl rovněž eh, poděkovat zpravodajům, tak i kolegům. Děkuji vám všem za práci, kterou jste odvedli. Myslím si, že všichni usilujeme o to, abychom se pohnuli s horizontem 2020 ku předu. Z celé řady pozměňovacích návrhů eh, mám takový dojem, že zpravodajové se v zásadě do velké míry shodnou. Všichni souhlasíme s tím, že musíme investovat do výzkumu, do inovací a že musíme také zajistit přístup těch výsledků výzkumu na trh. To je zcela jistě pozitivní. A je to dobrý základ pro budoucí diskuse. Už jsme hovořili se zpravodaji, se stínovými zpravodaji. Dovolte mi teď pouze několik obecných komentářů, které se týkají té stávající diskuse. Také sám jsem pozmě, eh, předal několik pozměňovacích návrhů. Myslím si, že je dobré, pokud eh, bychom, pokud se jako Evropský parlament shodneme eh, v co největších bodech, abychom vystupovali, ehm, abychom byli zajedno. Za druhé, myslím si, že je dobré, abychom eh, měli takový širší základ, abychom potom mohli lépe eh, vyjednávat s radou. Usilujeme o excelenci, o vynikající vědu, ale měli bychom také hovořit o výzkumu, inovacích a, mark- a, eh, a aktivitách, které mohou přiblížit inovace trhu. Musíme to také rozšířit geograficky, Eh, také nesmíme zapomínat ani na rozměr rovnosti mužů a žen. To vše se tam musí objevit. Souhlasím s těmi, kteří hovořili o stávajících diskusích, eh, které se týkají rozpočtu a ty, eh, tyto, tato jednání o rozpočtu jsou velice důležitá. Dovolte mi ještě jeden komentář. Myslím si, že všechny zúčastněné strany se shodou na tom, že zde existuje potřeba na nějakou, potřeba eh, nějakého stávajícího zastřešujícího rámce pro výzkum. Dochází k celé řadě transformací, ale myslím si, že by bylo velice špatné, pokud bychom nedokázali ze strany Evropské unie a členských států přinést nějaký podnět. Musíme zajistit financování a musíme také zajistit to, aby jste mohli fungovat eh, vědecké výzkumy a firmy, protože jinak oni prostě odejdou někam jinam do jiných zemí světa. Ještě mi dovolte další komentář. Musíme se nejprve podívat na to, co navrhuje komise. Oni se, ne, oni se nevěnují pouze výzkumu, ale také inovacím. To nesmíme ztratit ze zřetele. A to je vlastně velký rozdíl oproti tomu, eh, oproti těm minulým eh, programům. Bylo předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které se týče většího zapojení. Musíme zajistit to, abyste také byli příležitosti pro další zjednodušování. Měli bychom usilovat o další zjednodušování a o využívání systémů, které už třeba fungují v průmyslu nebo ve vědě. A nakonec chci ještě říci, že jsme dosáhli kompromisu, který se týká například výzkumu kmenových buněk. Myslím si, že i zde bychom to měli ponechat, to, k čemu jsme došli. Děkuji. Jan for, prosím. Já se budu snažit mluvit stručně, ale jsem stínový zpravodaj pro všechny tři zprávy, takže budu mluvit o všech třech. Doufám, že mi dáte tady trošku víc času, paní předsedkyně. Já samozřejmě velmi děkuji všem zpravodajům, eh, kteří odvedli ohromnou práci a doufám, že se jim podaří pomoci, jakkoliv to bude v mých silách. Musíme ten text také zjednodušit, nejenom ten program. Máme strašně moc pozněvacích návrhů, a já doufám, že se nám opravdu podaří dosáhnout toho zjednodušení. A teď eh, k tomu zjednodušení já si myslím, že se všichni dohodneme na tom, že chceme zjednodušovat, chceme, aby ten program byl takový, eh, že bude jednodušší pro jeho uživatele, nejen pro komisi, ale pro ty, kdo se ho účastní. Takže já rozhodně eh, podporuji tu nutnost zjednodušení těch eh, sazeb proplácení a doufám, že tím to zjednodušíme i pro ty účastníky programu. Také se mi líbí jeho pozměňovací návrh pro vylepšení toho času pro udělení eh, grantu. Protože Někteří se nechtějí účastnit evropských programů, myslí si, že eh, je tam přílišná administrativní zátěž. Už jsem o tom slyšela strašně moc krát. Říkala jsem vám to a proto mám navrhli takový etický kodex o tom, jak eh, to pojmout. Vzali jsme tam kousky ze Small Business Act eh, a z dalších částí legislativy, například ze směrnice o pozdních platbách a snažili jsme se tam zapracovat podobné principy. Já doufám, že něco z toho se dostane i do našich kompromisů, takže děkuji, že jste se mnou na tom spolupracovali. V našich pozměňovacích návrzích také eh, byly určité oblasti, kde jsme měli pocit, eh, že třeba eh, se na ně více zacílit. Například výzkum v oblasti potravin. V mém volebním obhodě, obvodě, který je považován za bohatý, existují lidé, kteří prostě nemají na to, aby si koupili jídlo. Já jsem byla v pátek eh, v charitě, která říkala, že musí opravdu dávat eh, eh, tašky s jídlem lidem, kteří nemají peníze na jídlo. Takže mm, nejde tady jen ohlad v celém světě, ale i v našich zemích. Potom, co se týká léku, já jsem předložila určité pozměňovací návrhy týkající se degenerativních chorob, ale tak jsem se setkala s pánem, který je předsedou Evropské eh, respiratorní společnosti a mluvil o tom, že je strašně potřeba investovat do výzkumu v oblasti astmatu. Takže dokud existují takovéto velké potíže, tak já nemohu přijmout eh, žádné snižování excelence v našem rozpočtu eh, na vědu. My musíme poslat ty peníze těm výzkumníkům, kteří dokážou tyto problémy řešit. Je třeba široká účast. Potřebujeme, aby se to účastnilo více států, více osob. A nemůžeme ustupovat od principu excelence, protože ty problémy, které eh, ti věci řeší, jsou problémy, se kterými se potýkáme v našich volebních obchodech, obvodech všichni. A proto jsem řekla, že ta široká účast, to je taková sociální výzva. Potřebujeme, aby se účastnili všechny státy. Ale musí tam zůstat ta zásada excelence u základního výzkumu. Co se týká otevřeného přístupu, jsem pro, chtěla bych ho rozšířit Možná, že v některých pozměňovacích návrzích jsem to nesformovala úplně ideálně, ale je rozdíl mezi tím dát lidem právo, přístup k publikacím a mezi tím nutit lidi, aby publikovali. Někteří kolegové tady v podstatě se snaží donutit vědce, aby publikovali, když oni třeba chtějí raději si něco patentovat. Já si myslím, že to jsou dvě odlišné diskuze, které nesmíme směšovat. Potom genderové otázky, k tomu máme tolik pozměňovacích návrhů, že se mi zdá, že se to ještě více komplikuje, takže co bychom tam měli jenom jeden jediný článek o genderu a o rovnosti. A potom rozpočet eh, více peněz do inovace, do vědy, přestože evropský rozpočet je snížený, ale já chci jen zajistit, že všechny peníze, které půjdou na vědu, budou co nejlépe využity a že se budou soustředit na ty největší problémy. kolega Lambert. Ti, kdo teď mluví, jsou pořád všechno stínový zpravodajové, ano? Tak, pan Lambert. Já bych chtěl nejdříve poblahopřát zpravodajům nejen ke kvalitě jejich práce, ale také proto, že se s nimi dobře pracuje. Víme, jaký mají názor, víme, jaký názor máme my, takže je snadné eh, se dohodnout. Já opravdu oceňuji, že jste nám zjednodušili život. Takže to je jedna věc. A za druhé, vidím, že je tady široce sdílený názor, že potřebujeme širokou většinu nejen proto, abychom eh, měli koalici, ale abychom dosáhli i dalších věcí, abychom byli sjednoceni. A já vím, že v parlamentu to možné je, protože k takovým složitým otázkám, jako třeba bankovní nařízení, tak tam jsem viděl koalici, která v podstatě obsahovala od GUE eh, všechno, veškeré spektrum až po ECR. A já si myslím, že eh, tohle tedy je možné. A chtěl bych chtěl říct pár věcí. Je mi jasné, že to ještě musí trošku doladit, ale tak jednak ten otevřený přístup, nebudu zacházet do detailů, ale jak to nastavíme, jak daleko až chceme zajít, protože já si myslím, že chceme oživit evropskou scénu výzkumu a inovací, ale jak to udělat, aniž bychom, aniž bychom úplně ztratili eh, aspekty ziskovosti. Takže my to prostě musíme správně nastavit. To je taková první velká debata. Ta druhá je, jak moc chceme výjít vstříc středním a malým podnikům, protože my všichni víme, jak moc jsou důležité, ale jak daleko chceme zajít při udělování finančních prostředků na projekty středních a malých podniků. Já si myslím, že to je také takový problém, který si uvědomujeme všichni. Možná bychom to nenastavili všichni stejně, ale to už je jenom otázka toho, jak se na tom dohodneme. A nakonec to vás nepřekvapí, že to říkám jakožto zelený, ale možná Eh, že budeme mít eh, všichni jiný náhled na to, co dělat s výzkumem v oblasti energetiky, protože my si myslíme, že v minulosti jsme se příliš soustředili na eh, technologie 19. a 20. století a my bychom se teď chtěli začít soustředit na technologie století 21. To bude samozřejmě také otázka velmi živých diskuzí. A ještě bych jen chtěl říci, že co se týká kmenových buněk, tak zelení trvají na tom, že tam chceme uchovat současnou současný rámec. A chtěli bychom se tedy přidržet toho kompromisu, k kterému jsme dospěli v posledním rámcovém programu. Děkuji. Děkuji, Matias. Eh, um Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jako jedna ze stínových zpravodajek bych chtěla poděkovat kolegům za práci, kterou odvedli. Proběhly určité diskuse a já se omlouvám, že jsem se nemohla zapojit aktivnějším způsobem, ale doufám, že na těch dalších schůzkách eh, se mi to podaří lépe. Nicméně držela jsem ty zprávy a mohu říci, že v podstatě souhlasím s návrhy paní Madurel. Celkově se domnívám, že připravila vyrovnaný návrh a že eh, do něho zapojila všechny oblasti, o které nám zde jde. Mohla bych ještě zdůraznit, že je důležité, abychom vystupovali co by Evropský parlament, eh, abychom byli zajedno, abychom měli co největší většinu. Pak jsou zde témata jako eh, ten otevřený přístup, větší zapojení a další věci. Pak jsme hovořili o tom, že chceme větší rozpočet, ale zároveň víme, že tomu, co stojí v cestě celá řada překážek, ale opět i zde bychom měli mít eh, všichni stejný názor, nebo všichni bychom měli eh, prosazovat to, že Horizont 2020 bude dobře financovaný program, takže my usilujeme o minimálně dvojnásobný rozpočet. Je to jeden z mála programů, které v současnosti fungují a které opravdu mohou vyřešit nezaměstnanost, mohou posílit eh, kapacitu Evropy které mohou nám pomoci se vymanit z tak hluboké krize, která teď panuje. Jsou tam určité věci, jako třeba zjednodušování, zapojování. To jsou věci, které ještě je možné trošku vypilovat. Kolega Elou také předložil pozměňovací návrhy v tomto směru. Také jsou tam, hovoří se o pravidle, která se používaly v sedmém rámcovém programu, o zjednodušení těchto pravidel. Byl toho kolega Ehler, který o tom hovořil on tam navrhuje dost, eh, nebo já, já tedy nesouhlasím naprosto se vším, co bylo v tom sedmém rámcovém programu, ale myslím si, že možná někdy je lepší spíše vycházet z toho, co už fungovalo. A také je důležité si uvědomit, že v každé členské zemi jsou rozdíly v tom, jak se do toho mohou ti účastníci zapojovat. Někteří třeba musí podstoupit větší riziko. Pak jsou zde určité ústavy, vědecké ústavy, které musí mít skutečně praktickou možnost se zapojit do výzkumu, nesmí to být pouze na papíře. Dále souhlasím s kolegy, že je naprosto zásadní, abychom usilovali o zjednodušování všech pravidel, ale myslím si, že v tom zjednodušování bychom měli zajít ještě dále. Také musíme se ještě zamyslet nad eh, tím, jak bude probíhat spolufinancování. Pokud se nedohodneme v těchto bodech, tak nás pak ještě čekají problémy. Mhm. Jinak se domnívám, že celkově panuje v mnoha oblastech velká schoda právě díky těmto třem kolegům. Děkuji. Nyní kolega Sosova. Pan Sosa Wagner. Eh, Děkuji vám. Já zkusím dodržet svoji řečnickou dobu. Dovolte mi nejprve říci a vyjádřit blahopřání zpravodajům a zvláště Teres Reire, protože to je její práce, na její zprávě jsem pracoval nejvíce. Dovolte mi sdělit něco ze svých zkušeností, které mám s vědou a výzkumem. Znám univerzitní profesory a španělské vědce a požádal jsem je o to, aby mi pomohli při formulování pozměňovacích návrhů a všichni jsou z nejrůznějších oborů, je humanitních oborů, je z oblasti fyziky a matematiky a podobně. A všichni si uvědomují, že se jedná o natolik komplikovaný a specifický úkol a že to znění je takové, že je přístupné jenom pro zasvěcené osoby. A proto mi nakonec nabídli jenom velmi omezenou pomoc protože to skutečně je herkulovská práce pro ně. Existuje mnoho vědců, ať už jsou jakékoliv národnosti a nemusí nutně znát e, naši e, hantýrku, náš jargon, A samozřejmě je důležité zapojit do projednávání i vědce. Mně jde o konkrétní aspekty, o procenta minimálních investic členských států jako základ pro společnou politiku v této oblasti, potom téma zjednodušení, to zde podtrhuji, potom náklady, zabránění, zdvojování činností a také jsem se snažil zohlednit eh, a zdůraznit eh, roli humanitních věd a sociálních věd, protože mm, celá řada výzkumu se orientuje na technické vědy, ale ten velký pokrok lidstva vznikl také na základě příspěvků jiných vědních oborů, ne výhradně, ale také na základě příspěvků eh, odvětví, která možná nejsou finančně výrazná, ale také mají svůj význam. Děkuji vám za pozornost. Grazie, abbiamo terminato l'intervento. Děkuji. Tak to byly všechny to bylo všechno vystoupení stínových zpravodajů a teď začneme další část eh, naší diskuze. Začneme kolegou Kančan. Pan Kančan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velmi stručně bych eh, ještě samozřejmě chtěl poděkovat zpravodajům a chtěl bych říct dvě věci týkající se rámcového programu kolegyně Madurel. Já si myslím, že ze všeho nejdříve je třeba abychom získali dostatečnou podporu pro ukončení programů týkající se evropské vesmírné politiky. A za druhé, eh, co se týká evropského kulturního dědictví a jeho programů. To jsou, myslím, dvě evropská specifika, na která by mělo být vždy vyčleněno dost prostředků z rozpočtu. Co se teď týká kolegy Hellera a těch pravidel pro účast, tak já si myslím, že si musíme dát velký pozor, co se týká e, vědy a výzkumu, tak ten musí být vždy e, velice navázán na e, průmysl. Na produktivní svět musíme samozřejmě brát také v úvahu specifické potřeby středních a malých podniků a průmyslu, ale co se týká toho průmyslového světa obecně, tak se zdá, že jsou tam určité potíže a to ať už co se týká proplácení nákladů na řízení, tak hlavně těch eh, aktivit eh, týkající se closure of the market, což je úplně zjevně nedostatečné, takže tam samozřejmě se nebude nikdo chtít účastnit, protože i se s tím spojí příliš vysoké náklady a velké riziko. Takže já si myslím, že to by mohlo v budoucnosti tento druh výzkumu docela hodně ohrozit. A proto eh, musíme trvat na tom, a vy jste o tom i mluvili, na tom, musíme trvat na tom partnerství soukromého a veřejného sektoru a snažit se toto podporovat. Já myslím, že když výzkum bude navázán na průmyslový svět, tak v těch projektech najdeme způsob, jak zajistit spolufinancování. Děkuji. Děkuji, kolegyně. Señora presidenta, bueno, yo sé lo que han trabajado y lo he vivido de cerca. Děkuji vám. Já vím, že zpravodajové opravdu tvrdě pracovali. Ní Madurel, pan Carvalho a další. Děkuji vám za vaše úsilí. Děkuji také paní Vicky Ford. Panuje zde velký konsenzus, to už zde zaznělo, nicméně mám určité obavy. A nejde o to, kde výzkum probíhá, mluvíme třeba o zdravotnictví či jiných věcech, ale mně jde o jiná zásadní témata, eh, která nejsou úplně jasná v pozměňovacích návrzích. Týká se to například vztahu institucí. Zasahujeme do projektů, do podmínek účasti, ale vlastně nemáme moc velkou možnost potom ty programy sledovat. Mělo by se to posílit. Nejde o to, že bychom chtěli kontrolovat komisi. Komise je pod tlakem členských států a potřebuje zde větší podporu Evropského parlamentu při realizaci protože zde skutečně docházelo i téměř k státním převratům při realizaci programu. A to je nepřijatelné. Musíme komisi podpořit, musíme mít možnost získat více informací, tak abychom to mohli lépe průběžně sledovat zkusíme zde opravdu změnu tak, aby se zvýšila přístupnost a sledovatelnost. Jinak je to celé takové mysteriózní a už nikdo nic vůbec nebude chápat. Takže pokud tady něco schválíme, musíme mít možnost to potom také sledovat. A dále eh, obavy u mě vzbuzuje to, že nejsou zaručené malé projekty. Vždy se říká, že komise má málo Eh, zaměstnanců, ale nám třeba nevysvětlili to téma New Delivery Actions. Tam je celá řada oblastí, které se decentralizují. A jak my můžeme zde přijmout nějaký plán, když vidíme, že se v této věci komise víceméně rozpadá před očima. To bychom měli mít ještě vysvětleno. Děkuji, kolega Berlinger. Děkuji, paní předsedkyně. Já, eh, stejně jako ostatní, blahopřeji zpravodajům. Co se týká financování, tak já si myslím, že parlament prostě nesmí ustoupit. Musí vyvinout veškerý možný tlak, protože ta částka, kterou navrhuje rada, je naprosto nedostatečná. Ale já jsem eh, nechtěla mluvit původně o tomhle. Mé pozměňovací návrhy eh, se týkají velice důležité zážitosti, která konec konců je podpořena i stínovými zpravodaji. Já bych chtěl upozornit na skutečnost, že tohle je v současné době jen eh, část evropského výzkumu a že v Evropě nemáme dostatečnou europeizaci výzkumu. V podstatě Evropský výzkum eh, se váže na aktivity uvnitř jednotlivých států. Ty struktury takhle fungují a stejně tak fungují i vědci, protože jejich eh, výchova, jejich vzdělání je prostě takové. Ve Spojených státech je National Finance Foundation, která operuje i v Japonsku, v Číně, ale my jsme eh, prostě slabší a proto už naše věda není průkopníkem na světě. My eh, prostě, přestože v Lisabonské smlouvě máme, že Evropský vědecký prostor je prostor, eh, kde eh, se bude volně pohybovat eh, věda, vědecké poznatky i vědci. A v roce 2007 komise říká, že jednotlivé evropské instituce by měly spolupracovat a nepracovat jen v rámci jednoho státu a že by se měly snažit o synergii, která ovšem u nás prostě neexistuje. My dáváme 5 peněz na výzkum do evropských programů a 95% do jednotlivých států. A v této situaci prostě jsme nedosáhli toho, eh, co explicitně eh, říkal, že máme dosáhnout pan předseda Barroso. To je všechno. Děkuji, eh, paní de Castillo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat eh, třem zpravodajům za odvedenou práci, protože odvedli skutečně dobrou práci, dochází k pozitivním synergiím, je nastolená dobrá spolupráce a je jenom málo opatření v tomto balíčku, kde by se kdy v historii objevila tak dobrá spolupráce jako zde. Děkuji také stínovým zpravodajům, e, protože základem dobré zprávy je dobrá spolupráce zpravodajů a stínových zpravodajů, takže já všem děkuji za tuto skvělou a složitou práci. Nyní tady ke konkrétním bodům. V těchto málo vymezených minutách je to takřka nemožné už jsme měli možnost podávat pozměňovací návrhy. Dovolte mi ve zbývajícím čase říci následující. Za prvé, zpravodajové a stínoví zpravodajové by pokaždé, když revidují text a diskutují o pozměňovacích návrzích, tak by měli přede se zaměřit na dva principy, a to je excelence a zjednodušení. To jsou ty dvě hlavní nejdůležitější osy. Excelence a zjednodušení. To jsou dvě strany jedné mince, to jsou dva, dvě skla v jedněch brýlích a to je ten hlavní přínos, který zde můžeme vnésti týkající se rámcového programu i dalších souvisejících zpráv. To je ta zásadní věc. A už bychom se na ně měli nyní prioritně zaměřit a opírat se o ně. Jde o otázku financování a v tomto okamžiku se na to opravdu musíme zaměřit a zdůraznit. Přeji hodně štěstí. Děkuji. Děkuji, pan Sukalas. Děkuji. Paní předsedkyně, Já jsem chtěla mluvit o pozměňovacích návrzích a poblahopřát eh, zpravodajům, ale předchozí řečníci, pan Berlinger, paní de Carvalho a paní de Castillo, a také fámy, které se plíží chodbami komise, říkají, že snad ta částka na financování horizontu 2020 bylo něco, něco jako 40 miliard. Což se zdá být o 12 miliard méně než posledně. A proto si myslím, že na to musíme zapracovat. Musíme to napravit, protože buď budeme mluvit o rozvoji a růstu jakožto základu naší politiky, anebo ne. Ale pokud ty fámy, které jsem slyšel, jsou pravdivé, pokud ta částka je skutečná, tak přece jsme nestrávili tolik času nad sestavováním horizontu 2020. Abychom se dostali až sem. To je opravdu neuvěřitelné. Takže, co se mě týká, já věřím. Já věřím výzkumu a rozvoji jakožto základu rozvojové politiky. Pokud tomu nevěříme, tak prostě dejme ty peníze do zemědělství a řekněme jasně, že prostě rozvoj pojmeme jinak a ne tak, jak je pojat ve salonské strategii. Děkuji. Děkuji, paní Korstet. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že třeba, bychom se připojili ke zpravodajům a trvali na našich požadavcích, co se týká e, výzkumu a inovace, protože není možné tolik let mluvit o tom, jak je třeba podporovat e, výzkum, protože inovace je jediným způsobem, jak dosáhnout růstu a potom, když přijde na věc a je třeba dát e, něco do rozpočtu, tak nedosáhnout žádné rozumné částky, co je důležité pro naše občany. Zaměstnanost a zdraví. E, v oblasti zdravotního výzkumu jsme toho moc neudělali a víme, že co se týká veřejného zdraví, tak tam je třeba to financovat kontinuálně. Není možné tam občas strčit nějaké peníze a potom ten rozpočet snižovat. Ty potřeby jsou obrovské. Regenerativní medicína, různé rozvinuté terapie, buňkové terapie, tam všude je třeba i nadále pokračovat, rozvíjet se, je to naprosto nutné, takže tam musíme i udržet tu laťku financování, kterou jsme nastavili na začátku. Nemůžeme teď ustupovat a také souhlasím s kolegy, kteří tady vytýkají Evropské unii přílišnou byrokracii v oblasti výzkumu. Musíme to zjednodušit. Mluvilo se tady o tom partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ano, je to dobrá věc, ale musí se zlepšit. Když o tom mluvíte se střední a malými podniky, tak je jasné, že se to musí zlepšit. A pak naprosto souhlasím s tím udržet tam tu excelenci, samozřejmě navázanou na zjednodušení, ale Nesmíme ustupovat z našich požadavků, eh, co se týká výzkumu v oblasti zdraví. Nesmíme eh, přijmout žádný kompromis. Samozřejmě, že rada se bude snažit eh, nás nějak spacifikovat, ale buďme prosím solidární a neustupujme, nesmíme ustupovat, co se týká výzkumu a hlavně výzkumu v oblasti zdravotnictví. Děkuji. Pan kolega Kelly. Eh, thank you, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Stejně jako celá řada kolegů bych chtěl vyjádřit určité obavy které se týkají návrhu toho, že ten rozpočet bude zřejmě velice výrazně osekán. Myslím si, že musíme doufat v to, že ten rozpočet bude co nejblíže tomu, jak jsme eh, přemýšleli původně. To snad se hovořilo o stovce miliard. A jak už říkal pan Eller, eh, tento program je v podstatě jedinou strategií pro to, jak nastartovat růst a vytvářet pracovní místa, pokud chceme znovu získat konkurenceschopnost. A týká se to všech oblastí, týká se to vlastně i zemědělství. Financování je velice důležité a i sami výzkumní pracovníci eh, prokazují, že například podniky, které investují více do výzkumu, tak, mají, eh, tak se vlastně rychleji vymaní z krize než ostatní. Když hovoříme třeba o strategii 2020, tak pokud sami začneme podkopávat ty naše stěžení iniciativy, které mají posílit eh, výzkum a vývoj, tak potom je zde USA, Japonsko a v podstatě celá Evropská unie ztratí konkurenceschopnost. Musíme tedy společně říct, co chceme že chceme rozpočet v takové podobě, jak byl navržen, a že nechce, neměli bychom jaksi naznačovat, že už vlastně počítáme s tím, že ten rozpočet bude snížený, nebo že to tak jakoby očekáváme, protože je jasné, že se to všechno vyplatí, že budou nová pracovní místa, že zde bude růst a také vzniknou nové malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Presidenta, sin duda el programa Marco es una de las operaciones legislativas de mayor. Za slovo. Tento program je jednou z takových eh, nejdůležitějších oblastí, nebo je velice rozsáhlým úkolem, kterým, se kterým se zde občas musíme potýkat. A je velice těžké pro zpravodaje aby také například konzultovali ty věci s, s odborníky, s vysoce kvalifikovanými pracovníky a odborníky. Tento rámcový program bude ještě dále rozvíjen, budeme o něm ještě hovořit a je to navíc v kontextu velkých hospodářských problémů mnoha členských států a mnohé členské země musí škrtat ve svých rozpočtech na výzkum a vývoj. Z toho plyne, že kvalita naší práce bude nesmírně důležitá pro budoucnost. Myslím si, že je zde několik bodů, kterým bychom měli věnovat obzvláštní pozornost. Jsou jich asi čtyři nebo pět. Pak je zde celá řada pozměňovacích návrhů, která také, které také zdůrazňují význam tohoto rámcového programu. Například jsou zde pozměňovací návrhy, které hovoří o tom, že musíme analyzovat nejlepší způsoby outsourcingu ve výzkumu. Jsou to pozměňovací návrhy, které také eh, posilují interdisciplinární a multidisciplinární přístup. Dále je zde řada mm, návrhů, které prosazují větší kontakt mezi jednotlivými vědními disciplínami. A chceme také zavádět výsledky výzkumu co nejrychleji do praxe, ale i třeba do vzdělávání. Dále jsou zde pozměňovací návrhy, které hájí práva Evropského parlamentu, co se týče aktů v přenesené pravomoci. Myslím si, že to je velice důležitá legislativa a je zde ještě hodně práce. Děkuji nyní paní Hercog. Thank you, Chairman. I'd like to congratulate to the rapporteur. And I think that the... Chtěla bych pogratulovat eh, zpravodajům. Myslím si, že se ukazuje už tou dnešní hojnou účastí, jak je tato diskuse zajímavá a důležitá. Bude to hlavně taková zákopová válka mezi radou a parlamentem. Rada navrhuje škrtat, ve výzkumu ty jejich škrty jsou naprosto, eh, naprosto nepředstavitelné. Doufám, že parlament v tom bude zajedno a chci říci radě, že pokud chcete zhubnout, nestačí pouze Eh, nejíst, ale musíte také sportovat. A stejně to tak, eh, zde nestačí škrtat, ale musíte také eh, investovat do výzkumu a vývoje. Také nesouhlasíme se škrty v, pro velkou infrastrukturu. Pokud chcete, aby zde byl výzkum, tak chci upozornit na jednu otázku, která bude velice asi obtížná, takový bude takovým uhelným kamenem, jak na radě, tak v parlamentu. Musíme zabránit tomu, aby v eh, Evropské, na Evropské radě to vlastně zablokovala malá skupina zemí, kteří, které nedostávají eh, finance na výzkum, protože je zde vlastně 12 zemí, do kterých plyne vlastně 12 eh, financí na výzkum takže 12% získává pouze 12% financí na výzkumu. A pokud se podíváme tak na, na ty statistiky, tak jsou zde vlastně některé země, které získávají nejvíc peněz a je důležité, aby zde vlastně nedošlo k tomu, že menšina zemí to celé zablokuje. Pak chci ještě říct, že zde bude další velká bitva s radou. Musíme říci, že výzkumná, pokud chceme výzkumnou infrastrukturu v Evropě, tak musíme říci, že neustoupíme, že, že tedy maximum nebo minimum je těch 5% eh, v nákladech. Máme zde EIT, máme zde komisy. Eh, prostě pokud tam bude méně, tak se to nepodaří. A pak chci ještě podpořit účast malých a středních podniků a pozměňovací návrhy. Chci říct, že musíme všichni bojovat za jedno, pokud chceme tuto bitvu za pracovní místa a za růst vyhrát, protože to je vlastně i příslip pro naše občany. Děkuji, nyní pan Ody. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týká toho rozpočtu, tak já mám pocit, že e, jsme tady tak trochu prošvihli možnost eh, poevropštit výzkum, protože co říkají hlavy vlád? Říkají, další peníze už investovat nebudeme. Tak co je třeba udělat? Je třeba vyjednat s členskými státy snížení národních rozpočtů eh, pro více eh, rozpočtů evropských. Šestý rámcový program 20 miliard a ten sedmý 50 nebo 55. Nakonec dostaneme 100 v návrhu komise, jenomže je nikdy nedostaneme, protože členské státy by museli o tom jednotlivě jednat, aby mohli ušetřit, změnit své rozpočty, ale podle mě tento rok se jim to nepodaří, takže se nám nepodaří ani poevropštit evropský výzkum. E, něco k té zprávě, jednak ke zjednodušení. Já bych si chtěl být jist, že mezi komisí panem Semetou, který se zabývá tím finančním nařízením, komisařkou eh, pro výzkum eh, dojde ke skutečné koordinaci. My budeme zítra hlasovat o finančním nařízení on eh, blok, aby to prošlo v prvním čtení jako obvykle. Ovšem jsme si jistí tím, že v té debatě on blok bude dostatečně vzat v úvahu naše snaha o zjednodušení Vlastně já eh, nevím, já nemám 40 eh, spolupracovníků, kteří byli dobře zaplaceni, takže těžko říct, ale chtěl bych si být jist, že ty dvě eh, jednotlivé služby, ta generální ředitelství, budou na tom spolupracovat. Rád bych, abyste mě o tom ujistili. A teď k tomu, co říkala paní Madurel. Já jsem tam navrhl 10 miliard navíc do průmyslu. Já si myslím, že je prostě třeba se na tohle soustředit. A poslední věc, ta se týká zprávy našeho kolegy Hellera, tak je pravda, že já jsem mm, spíš souhlasil s komisí, těch 100% to mi přijde jednodušší. A ještě k tomu právo na přístup, tak mně přijde normální, že Unie bude mít přístup k výsledkům výzkumu soukromých mm, firm. To je diskuze, kterou jsme už měli s průmyslem. Děkuji. Děkuji. Teď eh, za eh, komisi eh, John Robert Smith. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začal tím, že bych poblahopřál zpravodajům k jejich výborné práci. Jsou tady tisíce pozměňovacích návrhů, doufujeme, že se nám podaří vymyslet nějaké kompromisy, já ale vidím, že jste velice sjednocení, což je dobré. Já bych začal nejdřív tou otázkou rozpočtu. Pan Cukalas a ještě další eh, o tom mluvili. Když se mě ptají, jaký je plán B na těch 80 miliard, eh, které navrhujeme, tak odpověď je vždy těch 100 miliard, které navrhuje parlament. My se toho přidržíme a doufáme, že i vy se přidržíte tohoto závazku, který jste nám vyjasnili už na začátku. A ještě pár reakcí na ty jednotlivé mm, zprávy. My jsme velmi vděční za práci, která do toho šla. Paní Carvalho, my jsme velmi rádi, že se držíte strategického přístupu, abyste si tam udrželi ten eh, směr, i když je tam ten nápad eh, možná rozdělit těch šest priorit na dvě. Jsme velice rádi, eh, že si uvědomujete důležitost zásady excelence, ale že zároveň podporujete snahy a návrhy komise o širší účast. Měli bychom udělat vše, co bude v našich silách, abychom zajistili lepší účast všech států v horizontu 2020 a v rámcovém programu. Také nás velice těší eh, vaše podpora eh, pro EIT. A to, že přikládáte takovou důležitost středním a malým podnikům. Zaznamenali jsme mm, spoustu aktivit, eh, které tam eh, zmiňujete, skladování energie. A jsem rád, že se nám daří to trošku koncentrovat a že to není jako vánoční stromeček plný různých úplně odlišných přání. Jsem rád, že zpravodajové to trošku ostříhali. Nevěřte správně to bylo řečeno, že si musíme dát pozor, abychom eh, nesměšovali přístup eh, k publikacím a otevřený přístup k údajům, protože my si musíme dát pozor, abychom neodradili průmysl od účasti na našich programech. Pan Heller ve své zprávě uznává, že je třeba zjednodušovat. a Pan Ody správně říká, že finanční nařízení v té nové formě se také snaží o zjednodušení například DPH. Eh, eh, bude eh, k tomuto budoucnosti také použitelná, takže to nás velmi těší. A teď zpráva pana Hellera a ty aktivity, o kterých tam mluví. My jsme velmi rádi, že nedávná zpráva účetního dvora stoprocentně podporuje eh, snahy komise o zjednodušování, o jednotné financovací sazby. Já myslím, že účetní dvůr ve své zprávě nás úplně podpořil, plně podpořil komisi a mě velice těší, že i pan Heller se ubírá podobným směrem. Jakkoliv správně říká, že tam ta otázka leverage, kterou bychom neměli ignorovat. Potom eh, bych chtěla říct, že nás opravdu velice těší, že jste taky notní, nejen co se týká rozpočtu, ale také co se týká obsahu. A že zjevně chcete se na tom dohodnout co nejdříve, protože já si myslím, že to je přesně v této fázi potřeba jednotná pozice Evropského parlamentu, stejně jako komise, abychom našim občanům ukázali, že na to s investicemi do naší ekonomiky myslíme vážně. Děkuji. Děkuji. A teď na dvě minuty bude pak další diskuze, ale dám ještě na dvě minuty slovo zpravodajům, abychom to uzavřeli. Takže paní kolegyně Madurel. Za slovo, paní předsedkyně. Myslím si, že je v podstatě nemožné vyjádřit se ve dvou minutách, abych eh, zareagovala na všechny body, které zazněly. Byla to nesmírně zajímavá rozprava. Chtěla bych říct, že jsem si vše dobře poznamenala, všechno, co zde zaznělo. Eh, celá řada otázek, které jste zazněli, mám poznamenané. Ne, že bych se všemi souhlasila, nicméně budeme pracovat na kompromisních návrzích a mm, budeme usilovat o to, abychom tam zapojili všechny podněty, které zazněly, různé myšlenky, různé návrhy, vezmeme to všechno v úvahu. Chtěla bych všem poděkovat a chtěla bych také poděkovat za vaše slova a podpory. Ještě bych já sama za sebe chtěla podpořit eh, Eh, spolupráci mezi zpravodaji. Chtěla bych říct, že zatím eh, panuje velice dobrá spolupráce mezi zpravodajem, stínovými zpravodaji a také mezi komisí. Myslím si, že právě díky tomu se nám daří postoupit s naší prací vpřed, eh, jak i sami jste teď viděli, jak ta debata probíhala. Paní Carvalho, um, další kolegové zdůraznili témata, na nich se shodneme, pak jsou zde ještě některé otevřené otázky. Uh, Myslím si, že tam nedojde k nějaké velké eh, rozepři, spíše na tom ještě budeme muset pracovat. Ještě mi dovolte několik komentářů. Věci, které si zasluhují ještě zdůraznit. Za prvé, otevřený přístup. Všichni se shodujeme na tom hlavním cíli, ale teď je otázkou, jak k tomu cíli dojít. A tady jsou tedy různé možnosti, výsledky pro badatele, hmm. Jsou zde ještě tedy věci, o kterých musíme hovořit. Ale nejprve se musíme identifikovat problém a teprve poté můžete najít eh, uspokojivé řešení. Za druhé, účast eh, a excelence zcela jistě, to je také důležité. Musíme být konkurenceschopní v oblasti vynikající vědy. Tady vůbec v tom nechceme nějak snižovat laťku. Chceme vynikající výzkumné pracovníky a zde už ale trošku zacházíme vlastně za naše eh, pravomoce v tomto případě. Pak ještě mi dovolte dvě vteřiny. Co se týče těch eh, společenských výzev a společnosti, zase se zde, eh, jsme se shodli, že chceme rozdělit výzkum v sociálních oblastech a další věci, další body. Um, a je také je jisté, nebo je také nutné, abyste i ten rozpočet byl dobře rozčleněn. Pak ještě, co se týče pravidel pro zapojení, pro účast, souhlasím s panem Ehlerem, myslím si, že skutečně ten nejdůležitější bod je to, abychom se ještě podívali na ty sazby pro proplácení nákladů, aby to dobře fungovalo. Vůbec to není snadné, také dost důležité vzít v úvahu požadavky všech zúčastněných stran, nicméně musíme se tomu věnovat. Také je zde ještě třeba možnost využít soukromé financování, ale zcela jistě všichni usilujeme o dosažení schody. Čili my teď budeme usilovat o to, abychom získali co nejvíce financí pro tento nesmírně důležitý program a jsem si jsem zcela přesvědčena, že zde bude platit to heslo, že Evropa, pokud bude jednotná, tak bude silná. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit význam této, tohoto programu. Musíme to stále zdůrazňovat. Také bych ještě chtěla poděkovat sekretariátu našeho výboru, sekretariátu mé politické skupiny a děkuji i mým spolupracovníkům. Protože bez jejich podpory by to bylo všechno mnohem svízelnější. Děkuji. Grazie, kolega Děkuji, kolegyně Carvalho. Thank you, President. I would like to thank all the comments from the... Děkuji za slovo. Bohužel se nemohu vyjádřit ke všem komentářům, ale vyjádřím se k tomu souhrně. Za prvé excelence, zjednodušování, s tím souhlasím. Měli bychom zjednodušit i ten samotný text. A jako příklad mohu, dát na, mohu eh, uvést třeba eh, pozměňovací návrhy, které se týkaly rovnosti mužů a žen. Tam zcela jistě je třeba možné to zjednodušit a vytvořit eh, silnější, hutnější odstavec. Co se týče vynikající vědy excelence, tam zcela jistě nechceme činit žádné kompromisy. Uh, Eh, v uvozovkách, nicméně chceme hledat, kde ta excelence existuje. Ex, tady, mm, ta centra excelence neměla měla být všude v Evropě, chceme větší, vyrovnanější zastoupení, a to nejenom v rámci členských států, ale i mimo. Dále zde byla celá řada různých podnětů nebo témat, například zdraví, chronická onemocnění, kulturní dědictví. Dalším tématem, které zde zaznělo, byly kmenové buňky. Já si myslím, že všichni zpravodajové budou vycházet z kompromisu, který se týkal sedmého rámcového programu. E, myslím si, že tam to bylo dobře ošetřeno, tam to byl dobrý kompromis a měli bychom tak nějak e, to ponechat. Samozřejmě ještě uvidíme, zda se objeví nějaké další diskuse během jednání. No a co se týče rozpočtu, tak bych chtěla pouze připomenout, že Evropský parlament má po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost mnohem větší slovo při vytváření rozpočtu a neměli bychom souhlasit s těmi čísly, která, jak si slýcháme teď v těch eh, kuloárech. Chtěla bych také vyzvednout dobrou spolupráci s komisí, s poradci, s poradci politických skupin. Myslím si, že ta spolupráce byla nesmírně plodná. Děkuji. Děkuji a teď kolega Heller. Děkuji. Jenom takovou principiální věc. Musíme si uvědomit, že nevystupujeme izolovaně, ale že je zde i zpětná vazba do členských států i prostřednictvím poslanců. A chci zdůraznit, potřebujeme konsenzus. Nelze, aby eh, spolková kancléřka řekla, Evropa musí růst a přitom by nebyla odpověď, odkud se vezmou prostředky. Možná to není tak důležité pro Německo jako pro jiné státy. Není možné, aby francouzský prezident hovořil o růstu a pak šel na radu a byl ochoten seškrtat jediný růstový program v Evropě. Nebo polský premiér mluví o růstu a zároveň by v radě vyjednával paralelně o kohezních fondech. A toto bychom si nyní mohli promítnout na všech 27 zemí. Tak to nejde. Musíme si říci, je tu něco společného, společné by to mělo být. A musíme se jasně uvědomit toto. Tato diskuse, pokud z ní vyplyne jediné seškrtání rámcového programu, tak možná skončíme kompromisem, ale nesmíme skončit tou informací, že by evropský rozpočet měl ještě nějakou perspektivu nebo růstovou perspektivu. Tím potom pohřbíme iniciativu 2020 a tím se rozloučíme s posledním společným cílem a tím je růst prostřednictví inovací. A takto jasně musíme být ochotní to také sformulovat. I když e, jsou zde někdy konflikty s vlastními zájmy, například v oblasti zemědělství a jinde. To za prvé. Za druhé, my jsme udělali výjimečné návrhy toho, jak můžeme propojit kohezní politiku eh, s otázkou vědy, výzkumu a růstu. A to je skutečný první posun. A nyní se nesmíme nechat navzájem rozeštvat, ale naopak musíme se k tomu přihlásit a musíme to také podložit rozpočtem. A poslední poznámka je technického charakteru. Jsou zde, myslím, dvě věci, kde kde je třeba oslovit sekretariát a předsednictví výboru. Výbor jury hlasoval o kmenových buňkách a zde de facto pochybuje o právním základu, o daném rozhodnutí. A to musíme zohlednit, protože to má dopad na postup. A je, to, je tu otázka Eh, právní jistoty. Jak si zajistit právní jistotu? Nemůžeme ignorovat skutečnost, že výbor Jury pochybuje o právním základu v oblasti kmenových buněk. Zde bychom měli promyslet, jak s touto záležitostí naložit. A další věc, potřebujeme určitá určité posudky, například oblast jaderné fúze, zde máme mezinárodní smlouvy a nefinancuje se to z našeho e, rozpočtu. A pokud budeme takto pokračovat, tak pohřbíme jadernou fúze. ale otázka je, kdo to bude platit a z čeho se to bude platit. Budou, budeme to platit z evropského rozpočtu, budou to platit členské státy, kdo a jak to bude platit. Je tu celá řada právnických otázek, kde bych chtěl požádat sekretariát, aby se na to podíval a vyřešil to, protože my zpravodajové se zabýváme trochu jinými věcmi. Děkuji. Grazie, passiamo. Děkuji a teď přejdeme k druhému bloku. Ehm, jak už jste pochopili, bude to mít trošku omezený obsah a dám teď na čtyři minuty slovo kolegu Lambertovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já se musím nejdřív omluvit, protože jsem se zavázal jedné z největších akademických institucí v Belgii, že k ním dnes odpoledne přijdu, takže já tady uvedu mé příspěvky k té zprávě, ale bohužel nebudu moci zůstat, abych si eh, vyslechl všechny eh, vaše příspěvky, ale kolega, který se mnou spolupracuje, tady zůstane a mohu vám slíbit, eh, že pozměňovací návrhy to všechno zodrazí. Mohu vám říci, že jsme ještě nepředložili kompromisní pozměňovací návrhy, protože, jak víte, ten samý malý tým byl stínovým eh, zpravodajem pro všechny ty tři předchozí zprávy, takže jsme se soustředili hlavně na ně. Nicméně ty kompromisní pozměňovací návrhy vám dáme buď začátkem tohoto týdne, respektive buď v tento týden, anebo začátkem příštího týdne. Většina kompromisních pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, jsou dosti konzistentní a v podstatě se ubírají stejným směrem. Takže já udělám to tež, co jsem udělal, když jsem se vyjadřoval eh, k těm eh, předchozím třem zprávám. To znamená, že vám tady promluvím o těch bodech, kde se naše názory liší a kde bude zřejmě třeba jednat, abychom se dostali eh, na nějaký kompromis. Takže za prvé, rozdíl mezi tím přístupem z vrchu anebo ze spoda. Víte, že komise to většinou bere e, z vrchu. My jsme si předem vybrali šest témat, e, kde se bude jednat a, a tak dále. Když to my navrhujeme trošku jiný přístup, co kdybychom e, na základě kvality těch návrhů, které dostaneme z terénu, jednali a potom teprve se rozhodli. Takže myslím, že se nám nakonec podaří dohodnout na nějakém mixu. Viděli jsme v tom i některé pozměňovací návrhy, ale možná potřebujeme i nějak dobře předpovídat financování. To bude asi potřeba, takže asi nebudeme moci úplně zaujmout ten přístup, který my navrhujeme. Budeme to muset nějak smísit. Další věc. Jak měřit a monitorovat kvalitu práce EIT? Jak mm, můžeme kontrolovat jeho práci, aniž bychom mu zabraňovali fungovat jakožto autonomní instituce. Potřebujeme najít také zase nějakou správnou rovnováhu mezi těmito dvěma přístupy a těmito dvěma potřebami. Musíme najít rovnováhu mezi přílišnou kontrolou a e, naprosto nedostatečnou kontrolou. Víte, že komise ambiciozně navýšila finanční zdroje EIT v příštím rozpočtovém období, takže dostanou více peněz, ale tím pádem je třeba také, aby tam byla větší vystavovatelnost, větší zodpovědnost. EIT si to zaslouží, odvedli skvělou práci eh, ve výzkumu. Nicméně eh, není možné jim slepě důvěřovat, aniž by tam byla nějaká kontrola zabudovaná do celého procesu, takže já myslím, že to jsou oblasti, kde je třeba, kde bude bez pochyby třeba jednat. Vám se možná zdá, že to moc není. No pokud je to skutečně jenom tohle, tak se nám jistě podaří dohodnout se brzy. A já doufám a proto se těším na diskuzi s vámi o těch kompromisních návrzích, které dostanete buď koncem tohoto týdne, anebo začátkem týdne příštího. Děkuji. kolega Děkuji panu Lambertsovi a teď Marisa Matias. Děkuji. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla všem poděkovat za předložení pozměňovacích návrhů. Oceňuji vaši spolupráci. Vidím, že celá řada těch eh, témat se překrývá. Vlastně i, i pan Lambert už řekl řadu věcí, které jsem chtěla říct sama, takže ale myslím si, že jsme tak zhruba asi na stejné vlnové délce ještě předtím, než přistoupíme k diskusi o vlastním obsahu, tak musíme hovořit o organizaci. Většina pozměňovacích návrhů se vlastně týká přílohy, kterou předložila komise. Pokusím se projít s eh, řadou těch bodů a podívám se na ty nejdůležitější. Myslím si však, že bychom se měli soustředit spíše na ty samotné, na ten obsah a měla by se taky být eh, koherence mezi eh, obsahem toho vlastního článku a těch příloh, eh, pardon, těch článků a příloh. Do konce toho týdne se pokusím, nebo do konce příštího týdne nejpozději se pokusím připravit kompromisní pozměňovací návrhy. Když procházím ty pozměňovací návrhy, tak vidím, že tam nejsou žádné velké rozpory ohledně směřování EIT celkově se shodneme i napříč politickými skupinami o tom, jak je to významný institut, o tom, že tento institut má také hrát rozhodující roli v následujícím rámcovém programu. Také by víme, shodneme se na tom, že musí zaručovat eh, inovace, že musí být posílen a inovován. Tady si myslím, že se v zásadě shodneme. Tady není zapotřebí pracovat na nějakých obtížných kompromisech. V některých eh, případech jsou ty pozměňovací návrhy zásadně odlišné od návrhu komise, v některých případech se spíše eh, zaměřují na nějaké konkrétní věci, které zapotřebí změnit. Takže teď se podívám na ty návrhy, které výrazně mění ten samotný návrh komise. Jsou zde teda ty takzvané KIC, znalostní a inovační společenství. Hovoří se o tom, že se eh, o nich musí eh, vlastně v tom textu ještě hovořit podrobněji, že musí být přesněji vymezeny. Eh, většina posměňovacích návrhů ještě musíme, musíme ještě mm, probrat. Také se, jsou zde pozměňující návrhy, které se týkají výběrových řízení pro ta znalostní a inovační společenství KIX. Také je zde otázka, jak je budeme financovat, tyto KIX zda to má být eh, no, pouze jeden způsob nebo dva způsoby. Myslím si, že jeden kolega nebo kolegyně ve svém návrhu volal po větší flexibilitě v této oblasti. Mm, hovoří o tom, že je dost těžké to všechno přesně naplánovat. Pak je zde ještě otázka na velikost těchto znalostních a inovačních společenství protože také potřebujeme, aby eh, k různým účelům měly, měla tato společenství různou velikost. Pak je zde ještě eh, otázka, jak propojit tyto, tato společenství KIX eh, s, například se společnými technologickými iniciativami nebo s partnerstvími PPP. A toto jsou tedy pozměňovací návrhy, které volají po výrazných změnách návrhu komise. Nicméně zde ještě je trošku e, manevrovací prostor, takže budeme usilovat o to, abychom uspokojili všechny. Jsou zde eh, určité věci, kde vyžadujeme, nebo kde bude zapotřebí dosáhnout konsensu, o tom se ještě zmíním později. Ale to také nepovede k nějakým výrazným změnám v samotném původním návrhu komise. pak se také ještě hovoří o nutnosti centralizace práce, o spolupráci nebo o propojení se strukturálními fondy. Tady si nejprve vyslechnu kolegy a poté mm, také ještě vezmu v úvahu jejich návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Johansson. Fru ordförande, jag vill också inom det här området uttrycka min tacksamhet till Děkuji. Já bych rád poděkoval zpravodajům. Byla zde do, dobrá spolupráce a úsilí nalézt společná řešení krátce k těm zmiňovaným zprávám. Já bych se rád zaměřil na ty různé kiky. Tam se navrhnul plán na přístup 3 plus 3. Měli bychom usilovat o to, aby u těchto šesti navrhovaných kik byly vyrovnané podmínky soutěže, tak aby vznikla nějaká celostní vize a aby došlo k vyváženému přístupu. Tak, aby tato spolupráce mezi průmyslem a vědou byla taková, že ji bude možné podporovat šířeji. To by bylo lepší, kdybychom jich měli tedy 6 a ne ten přístup 3 plus 3. Také se objevily takové fámy, že se má zkrátit eh, rozpočet pro Evropský technologický institut. Zde musíme také nalézt jednotný postoj. Protože zde bychom měli hájit ten rozpočet, který se objevuje v návrhu. Vyjádřil jsem určité pochybnosti když se z začátku objevila, nebo měl stanovit eh, rozpočet pro EIT, ale vyslechli jsme nyní zástupce průmyslu, spořádali jsme eh, různé příspěvky a zjistili jsme, že se to zaslouží podporu. Děkuji za slovo. Pan van Nistelrooy mě požádal, abych zde zastoupil abych ho zde zastoupil, abych zde prezentoval jeho návrhy, takže já vás tedy poprosím o tuto příležitost. Nejprve bych chtěla říci, že tedy on oceňuje velice důležitou roli a inovativní potenciál EIT. Když jsme hovořili o tom v minulosti, tak EIT byla taková jakoby tajemná věc a nikdo vlastně moc nevěděl, jak to bude fungovat, nevěděli jsme, jak to bude s těmi společenstvími KIK. Ale dnes už víme, že EIT může být takovým chybějícím článkem, který nám právě umožní transformovat evropský výzkum a využít eh, inovace, aby malé a střední podniky mohly vyrábět inovativní projekty a získaly na konkurenceschopnosti. Umožní nám to překročit údolí smrti, které nyní souvisí s tou ekonomickou krizí. Umožní nám to také tedy ještě více posílit evropský výzkum. Eh, pozměňovací návrhy, které byly předloženy, podporují EIT a nejsou příliš pro ten návrh komise chceme navýšit financování. EIT má svou zvláštní e, speciální úlohu v rámci strategie v e, Horizon 2020. Má to být e, určitý institut, který má dále vytvářet propojování mezi výzkumem, vzděláváním a podnikáním a má také urychlovat všechny inovační procesy EU. Je také důležité si uvědomit, že to je jediný nástroj v rámci strat, v horizontu 2020, který má také velký, který klade velký důraz na vzdělávání. Je také důležité, že klade důraz na um, podnikatelské, podnikatelské znalosti, dovednosti. Je to také inovativní nástroj těch společenstvích KIK, který rovněž může vést eh, například k vyššímu počtu postgraduálních studentů. A to všechno může vést také k navýšení počtu inovativních eh, eh, nově zakládaných podniků. Také je zde snaha ještě zlepšit spolupráci mezi vědeckou obcí na úrovni regionální, národní a celoevropské. Musíme však zajistit to, aby e, ta společenství KIK měla dostatečné kritické množství a také je důležité, abychom tedy díky, těmito, díky těmto společenstvím KIK e, dokázali lépe šířit vědecké poznatky. Zatím už tedy existují určitá znalostní a inovační společn- společenství, která také pomáhají, je to, to také možnost využívat i prostředky i ze strukturálních fondů. Je také možné, že i v budoucnu ještě budou tato společenství k narůstat. Je důležité, aby tam byla dobrá koordinace a těším se teda na to, že dosáhneme kompromisu v těchto návrzích. Velice se těším na vaši spolupráci a těším se také, že je však, pardon, je však důležité si uvědomit, že v říjnu bychom měli hlasovat na plenárce a potom také budou zahájena jednání s radou. Je vš, pokud pro, budou probíhat ta jednání. Je důležité, aby Evropský parlament měl silnou pozici a aby tedy dosáhl uh, dohody, aby dosáhl dosady, dohody o kompromisech co nejdříve. Děkuji. Nyní kolega Gutierrez Contieres, prosím. Muchas gracias. A mí me preocupa mucho el... Děkuji vám. Ano, ten institut ve mně vzbuzuje určité obavy. Myslím si, že to celé ještě není úplně vyzrálé. Je to takový přebytek ze starých modelů, který se nyní snažíme nějak dostat do nových forem a přitom zde chybí například eh, koherence. Chceme-li dát dohromady Centra excelence vědy vzdělávání a výzkumu, tak proč jsou ty kiky tak velice konkrétní? A excelence je jde proti této specializaci. U těch kiků nejde o to, že by se definoval nějak, definovala nějaká konkrétní bílkovina nebo mm, se dolaďovala nějaká jemná technologie nebo robotika, ale nechápu, že existují tak konkrétní kiky, jako například přístup k urbání oblastem. Jak to můžete udělat, aniž byste zohledňovali ostatní kontext? Město to je interaktivní celek. A já bych byla ráda, kdyby se definovala excelence kiků. To je jedno z prvních kritérií. To znamená, je třeba zreformovat uh, typy kiků a celé se to musí integrovat do systému jako celku. Protože jak jinak chcete dobře vzdělávat osoby? Nemůžete vytrhávat jeden prvek z celkového kontextu. Jde o to zapojit vědce, výzkumníky, univerzitní pedagogy, a potom se to vědění bude konkretizovat čím dál tím více. Já si myslím, že bychom se měli shodnout na tom, že obecně popíšeme kurz, excelenci, systémový charakter a přednost vědění na vzdělání. Děkuji, teď kolegyně Carvalho. Thank you very much. I would like to thank... Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat zpravodajům za vynikající práci a dobrou spolupráci. Seskupila jsem některé pozměňovací návrhy, mm, a také ty, které se týkají EIT. Eh, usilovala jsem o větší geografickou eh, rovnocenost a zastoupenost. Eh, týká se to regionálních a národních programů. Je důležité zapojovat více mladé výzkumné pracovníky, zapojovat je do projektů KIKů, ale také vytvářet projekty, pardon, vytvářet nástroje, které zlepší vzdělávací systémy v Evropě, aby to nakonec vedlo k větší zaměstnanosti v podnicích a, a propojení vzdělání podniků a KIKů. Je také důležité soustředit se na nové podniky. Další rolí EIT je také podpora nově vznikajících podniků, kde budou pracovat mladí výzkumní pracovníci. Je důležité, aby v celém balíčku Horizont 2020 existovaly různé způsoby, jak přilákat eh, řadu vysoce erudovaných eh, vědeckých pracovníků, kteří dnes mají možná problém, eh, jak najít místo, kde mohou vést svůj výzkum a často tedy odchází z Evropy do jiných částí světa. Děkuji. Děkuji, pan kolega Rubik. Děkuji vám, paní předsedkyně. Domnívám se, že jedno z hlavních kritérii u EIT, protože proto byl EIT vytvořen, je to, že Lisabonská agenda roku 2010, že bude Evropa nejvíce konkurenceschopným prostředím založeným na vědění a proto jsme vytvořili KIKY a EIT a EIT působí v oblasti vzdělávání a já si myslím, že bychom měli navíc podtrhnout zprostředkovávání stávajících znalostí vyplývajících z rámcových programů Evropské unie. Jde o to, že tyto znalosti musí e, přejít do vzdělávacích institucí, do škol, univerzit, podniků, ale i do mateřských škol. EIT by měl zprostředkovat znalosti co nejrychleji vyučujícím. Neměla by to být konkurence ke stávajícím programům. Máme zde celou řadu možností, alternativ a variant, ale mně jde o tu realizaci, aby to, co se vybádalo, nezmizelo v archívech eh, a v našich vzdělávacích systémech se to odráží jenom relativně minimálně. A naším hlavním úkolem by mělo být to, že se vědění bude opravdu transferovat na učitele a například bude i dobře prezentováno ve veřejnoprávní televizi, eh, že se tam budou prezentovat výsledky ve vědě a inovaci a to by měl být úkol EIT. Děkuji. Grazie. Eh, Jordi Curel, komisione, prego. Děkuji, dávám slovo komisi. Thank you, thank you eh, very much. I would like to start by... Velice děkuji za slovo. Chtěl bych nejprve poděkovat všem zpravodajům za vynikající práci, kterou odvedli. Myslím si, že se jim dobře podařilo eh, uvědomit si to nejdůležitější. Skutečně Evropský inovační a technologický institut je velice užitečným nástrojem a návrh komise mu dává jasně vymezenou roli a jasně vymezené místo v rámci strategie Horizon 2020. A jsem rád, že si zde tady uvědomujete význam tohoto návrhu hovořili jste o pozměňovacích návrzích, některé jdou tedy po proudu s, těmi, s tím naším návrhem, některé chtějí eh, naopak zase třeba posílit některé věci ohledně zprávy, chtějí například zlepšit monitoring, to my zcela určitě vítáme. Pan Lamberts eh, hovořil však, že, hovořil však o tom, že zároveň musí být respektována autonomie. Pak jsou zde ještě další otázky, které musíme velice bedlivě přeskoumat. Jsou to věci, které se týkají těch znalostních a inovačních společenství KIK, nebo těch KIKů. Navrhujeme zde přístup z dola nahoru. Znamená to, pardon, tedy my zde naopak navrhujeme ten přístup ze zhora dolů. To znamená, že ty hlavní věci měly navrhovat Evropská unie a členské státy na úrovni vlády, vlády tady jste, tady jste hovořili o tom um, jiném přístupu. Pak jsou zde ještě věci, které trošku zachází za tento návrh, spíše se týkají horizontu 2020. Hovoří o větším zapojení, větší účasti. Je zde celá řada návrhů, které předložili členové tohoto výboru. My tyto pozměňovací návrhy ještě přeskoumáme. Jsem si, že nalezneme kompromisní návrhy, Musíme si uvědomit, že chceme sice rozšířit účast, ale zároveň se musíme stále soustředit na tu excelenci. A Kiki musí být skutečně centrem excelence. Pokud chceme rozšiřovat účast, tak se tím zároveň nesmí oslabovat tato excelence. Ještě chci eh, říct si poslední slovo ke zprávě paní Matias. Celá řada komentářů, které uvedla, eh, vítáme a myslím si, že se nakonec odrazí i v těch našich návrzích. Ale jestli ještě jedna otázka, na kterou chci upozornit. Na jedné straně zde máme eh, pozměněné nařízení a na druhé straně máme koncepční dokument. A v návrhu zprávy paní Matias se hovoří o tom, že některé ty koncepční návrhy, ty policy proposals, eh, budou, by, by měly být vlastně v tom hlavním dokumentu, v tom hlavním těle. Že se to vlastně stalo eh, tím hlavním dokumentem. Myslím si, že celá řada návrhů v těch pozměňovacích návrzích vítáme a mm, vytvoříme z nich kompromisní návrhy, ale myslím si, že se nesmíme dostat do pozice, kdy zde budou vlastně dva právní texty. Uh, což by mohlo vést k určité nejistotě. Protože pokud eh, zde budou dva právní texty, tak buď tam bude nejasná nějaká oblast, anebo se ty texty budou vlastně navzájem rozporovat. Takže musíme zde mít eh, pozměňovací návrhy k tomu hlavnímu návrhu a potom pozměňovací návrhy k tomu, k té příloze nebo k těm koncepčním dokumentům. Děkuji nyní k paní kolegyně Matias, říká předsedkyně. Mm-hmm. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve chci vyjádřit díky všem kolegům za komentáře, které vezmu v úvahu. Nemohu se teď vyjádřit naprosto ke všemu, co zde zaznělo, ale chci se vyjádřit alespoň k některým bodům. Myslím si, že v celé řadě věcí se shodneme, Shodneme se v tom, že EIT je nesmírně důležitý institut. Zazněly zde určité výhrady, například od paní Gutierrez. Já mm, beru v úvahu to, co jste řekla, ale chtěla bych vás odkázat na text pana Lamberta a na můj text, protože my usilujeme o nápravu textu komise nebo o úpravu textu komise. Chtěli bychom všechno definovat na období sedmi let a mm, je to dost obtížné, protože už jsou to vlastně teď velice blízké, je to velice blízké období. Je zde tedy ten přístup ze zhora dolů, to je ten návrh komise, a zároveň jsou zde určité nové eh, potřeby, chceme zde větší účast. Takže tady zase by to spíše volalo po tom přístupu z dola nahoru, jak se to ukazuje třeba v textu pana Lamberce. My chceme ošetřit všechny ty oblasti, aniž bychom ohrozili ty už vybojované nebo dohodnuté body, například eh, tu snahu o excelenci a další. Samozřejmě, že nevíme, jak to všechno bude v budoucnu, ale měli bychom k tomu přistupovat s otevřenou myslí a stanovit eh, takové přístupy nebo takové metody práce, které nám pak umožní dosáhnout těch cílů. Teď ještě mi dovolte několik eh, specifických komentářů. Chtěla bych poděkovat zástupci komise za vynikající spolupráci a ještě bych ráda řekla tuto věc. Myslím si, že nelze už, už končím, paní předsedkyně. Myslím si, že mm, je dost obtížné vést jasnou hranici mezi těmi eh, koncepcemi a mezi, mezi těmi právními úpravami. Jde o to, že ten hlavní text eh, souvisí s přílohou. Já jsem již hovořila, nebo už jsem upozorňovala na význam to, té přílohy. A říkala jsem o tom, že ty Nejdůležitější oblasti z té přílohy bychom měli přenést do hlavního textu. Hmm, zároveň nechceme nějak snižovat význam EIT. Protože nestačí pouze v, tom, v těch článcích říci, že musí platit ty přílohy. Myslím si, že tam musí být eh, prostě dobře propoje, dobré propojení mezi tím hlavním tělem a mezi přílohami. A zcela určitě to přispěje i k větší transparentnosti a tím pádem k větší demokratičnosti. Bohužel už nemám více času, ale doufám, že v diskusi budeme pokračovat. Děkuji paní kolegyni Matias. Teď jsme ve skluzu už 4 hodiny oproti našemu programu, protože bychom za 10 minut měli udělat ten další blok, který se týká pana Skinnera. Takže čtyři minuty pro úvod pana Skinnera a pak už jen málo vystoupení. Děkuji. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych ještě jednou poděkovat všechny stínové zpravodaje, kteří se mnou na téhle zprávě spolupracovali. Chtěl bych říci, že to bylo velice eh, vítané eh, vystoupení. Eh, oproti jiným výborům musím říct, že váš přístup byl velice pozitivní, takže já vám za to děkuji. A jak víte, nemáme eh, v této zprávě postup rozhodování, takže to není jako ty ostatní otázky v tom balíčku Horizontu 2020. To ale neznamená, že bychom na to neměli mít jasný názor nebo názor, který můžeme podpořit eh, široce podpořeným stanoviskem tady v parlamentu, takže já bych tady chtěl poděkovat eh, panu Tošanovskému a dalším kolegům, eh, kteří se mnou na tom hodně spolupracovali a také eh, zástupci rady a společného výboru pro výzkum samozřejmě měli názor na budoucnost jaderné energie. Mě opravdu velice těšily jejich reakce a musím říct, eh, že eh, výsledkem ehm, byl velice upřímný návrh financování eh, pro JRC. Já musím říct, že to je velmi dobré, protože i jen nízké snižování rozpočtu má velký dopad na jejich práci No, také co se týká transparentnosti, došlo k určitým eh, změnám. Jak už jsem eh, říkal, eh, i stínoví zpravodajové se mnou souhlasili, jsou tam velké změny a proto si myslím, že bychom se měli snažit postupovat velice jasně a upřímně. Co se týká reakcí, tak velmi podporují náš přístup. Spousta pozměňovacích návrhů chtějí posílit platformu pro jadernou technologii a SET Myslím si, že to je dobré, protože to podporuje naše cíle. Některé pozměňovací návrhy byly podepsány eh, také některými stínovými zpravodaji, takže podporují v podstatě ten obecný směr naší zprávy. Některé pozměňovací návrhy volají po změnách E, smlouvy Euratom. Já si myslím, že to je věc, kterou tady změnit nemůžeme. Měli bychom se o to snažit, kdyby to šlo, já nevím, ale v každém případě to žádný dopad mít nebude, takže ať bych to podporoval nebo ne, myslím si, že e, je to v podstatě jedno. Každopádně děkuji, že jste na to upozornili. Potom jsou tady ještě další otázky, například ITA, což bylo pro diskuzi velice zásadní a také upřímně řečeno to bylo zcela zásadní pro otázku rozpočtu ITER. ITER. To bylo opravdu velmi důležité pro otázku rozpočtu. A škoda, že už tady není kolega, protože se o tom jednalo na rozpočtu na výboru pro rozpočet a myslím, že se to ubírá směrem ke kompromisu. Možná se nám podaří využít financování ITER způsobem, který oddělí instituci a vědu, která bude samozřejmě vždy financována v rámci horizontu. Takže tím zajistíme dostatečnou rozpočtovou kontrolu nad tím, co Rada chce financovat a co si Komise Evropská unie myslí, že by se mělo financovat. My si myslíme, eh, že eh, tohle je docela zásadní. A poslední věc. Program jaderné syntézy si myslíme, že je poměrně bezpečný program a myslím si, že by to nemělo uškodit prioritám, o kterých jsme tady dnes už mluvili, obzvláště těm, které se váží na projekty rámcového programu číslo 7. A pokud máte nějaké otázky, tak, na vám, tak vám na ně mohu dnes odpovědět a děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Skinnerovi a slovo má kolegyně Pracína. Má pan kolega Březena. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je třeba ocenit eh, kooperativní přístup a pozici pana zpravodaje, jeho snahu a vysvětlování užitečnosti programu jaderného výzkumu. Eh, proto jsem třeba já osobně byl překvapen 21 eh, pozměňovacími návrhy, které žádají Eh, vymazání a zrušení podstatné části eh, tohoto programu. Při každé příležitosti bych rád zdůraznil, že se tady nejedná o rozhodnutí zemí využívat nebo nevyužívat jadernou energii. Eh, jedná se o výzkum v každém aspektu jaderné energie a využití to, výsledku tohoto výzkumu je potom věcí a rozhodnutí jednotlivých zemí. Souhlasím se spravodajem tam, kde zdůrazňuje velmi nízk, nízkou úroveň financování v oblasti jaderného štěpení, ačkoliv jde o uznanou nízkouhlíkovou technologii výroby elektrické energie. Souhlasím s podporou eh, platform, jako je SETPLAN, eh, všech odpovídajících dalších technologických platform, i s oceněním aktivit eh, JRC, které realizují eh, přímé akce. Souhlasím rovněž eh, s zvýšeným zapojením malých a středních podniků i s poukazem na to, že jsou zde deklarovány v základním textu poměrně vysoké administrativní náklady a že snížením této části administrativních nákladů bychom těch uspořených prostředků mohli použít třeba v oné části jaderného štěpení. E, co se týče e, jaderné syntézy, uznávám základní fakt, že jaderná fúze, včetně financování projektu JET a financování dalších vědeckých výzkumů, je jednoznačně Eh, součástí tohoto programu. Eh, problém s financováním stavební a realizační části projektu ITER, který svým objemem představuje eh, velký, velký kus financí, si vyžádá další debatu a jednání. I když v této zprávě nemáme pravomoc spolurozhodování, Myslím si, že v tomto smyslu by naše jasné slovo jako slovo parlamentu mělo zaznít. Děkuji vám za pozornost. Grazie, kolega Vidal Quadras, prego. Děkuji, pan kolega Vidal Quadras, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Koordinace výzkumných programů mezi členskými státy prostřednictví společenství Euratom. To bylo hlavním cílem pro vytvoření společenství Euratom. A je tomu už na 50 let. Viděli jsme, jak zmizelo Evropské společenství uhlí a ocely a také Evropské hospodářské společenství a vznikla Evropská unie. Nicméně Euratom existuje nadále. A je zde i cíl podporovat eh, výzkum v této oblasti, jak, se, eh, jak oblasti nukleárního štěpení, nukleární fúze i radiační ochrany zaměstnanců. A proto vznikl eh, výzkumný a informační program Euratom 2014 eh, a myslím si, že ty pozměňovací návrhy většinou jdou správným směrem. Připomíná se zde význam iniciativ a platform, které mají svoje kapacity, například Evropský strategický plán pro energie, technologická platforma pro udržitelnou jadernou technologii, pak je zde například multidisciplinární iniciativa a celá řada dalších. Domnívám se, že všechny tyto pozměňovací návrhy jsou dobré a měly by se využít, zvláště pak, co se týče posílení role parlamentu při realizaci programu. A také souhlasím s panem Skinnerem, že financování projektu ITER by mělo být v rámci víceletého finančního rámce, protože jinak by to znamenalo, že takovýto významný projekt, který je významný i finančně a strategicky, by komplikoval celou řadu věcí a znamenalo by to také nastolování nejistoty a to by bylo kontraproduktivní. Děkuji, pan Rubik. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát panu kolegovi Skinnerovi. V tomto programu jde právě také o investování do bezpečnostních aspektů. Všichni jsme se poučili z případů Fukushimy i jiných, jak je důležité, aby se nastavila správná těžiště. Jde také o bezpečnost a zabezpečení elektráren. A Německo se ku příkladu rozhodlo ukončit využívání jaderných elektráren. Tady jde o otázku bezpečného a trvale udržitelného způsobu, jak vyřadit jaderná zařízení z provozu. V projektu ITER chci říci toto. Existují mezinárodní smlouvy a pokud komunikujete s partnery na mezinárodní úrovni, tak všichni mají stejné problémy s financováním. Jedná se o projekt, který je koncipován velmi dlouhodobě. Výsledky se objeví možná za 20 nebo 30 let. Takže eh, zde v tom projektu nic tak výrazně nespěchá a já si myslím, že musíme dodržet mezinárodní smlouvy, které jsme uzavřeli, ale nad tento rámec potřebujeme nová jednání na mezinárodní úrovni a myslím si, že i pro parlament je to důležité téma, abychom investovali prostředky tam, kde můžeme rychle eh, udělat eh, impulzy pro zaměstnanost a růst. Děkuji vám. Big. Děkuji. Teď pan kolega Ody, ale já se musím omluvit koordinátorům, protože eh, měli začít v pět, už teď máme 4 hodiny spoždění a máme čím dál větší sklus, diskuze už je ale skoro ukončená, prostě to takhle vyšlo, nedá se nic dělat. Takže pan kolega, odještě. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týká skutečnosti, že tady nemáme spolurozhodovací pravomoci, já si myslím, že eh, rada by eh, měla vzít v úvahu, že je třeba, aby se toho účastnili i občané a proto by dobrovolně mohli přijmout pozměňovací návrhy parlamentu. A co se potom týká toho, že by to mělo být konzistentní s víceletým finančním rámcem, tam je tak trošku problém, protože eh, tam je to pět let a ve finančních perspektivách je to sedm let takže je dost těžké, aby to bylo konzistentní. Ty, dvě, ty dva poslední roky bychom měli moci prodloužit Euratom. A potom už jsme udělali revizi Euratomu do sedmého rámcového programu a je naprosto zásadní, aby Evropská unie měla nejvyšší excelenci v těch nejnovějších technologiích. A já eh, samozřejmě nechci mluvit jen o jaderné energii. Je to velice široká práce, potřebujeme k tomu inženýry velice eh, vysoké úrovně, takže bychom měli mít společné výzkumné centrum, které bude mít eh, co nejlepší eh, know-how a co nejlepší expertízu k demontování jaderných elektráren. Děkuji. Děkuji panu Odimu. A teď bych chtěla požádat koordinátory, o následující věc. Máme tady tlumočení do 18.30. Měli bychom začít v 17.30 s koordinátory a e, já se tedy omlouvám, ale budeme mluvit e, ještě o dalších bodech, které nám to zbývají, pana Čičestra a pana Kalfina. Takže e, pravděpodobně se to spojí. Já bych ještě na 30 vteřin dala slovo tady kolegovi. Panu Skinnerovi. Děkuji. Ne, panu Kelimu, promiňte. Děkuji, já naprosto souhlasím s tím, že chceme-li mít výzkum, potřebujeme k něm na ně peníze. A potom, co se týká jaderných otázek, tak to je často spíše emotivní záležitost než racionální a výzkum může ukázat, že jaderná energie by mohla být v budoucnosti bezpečnější a proto je třeba tento výzkum financovat. Vy jste chtěla, abych byl stručný, takže já to teď ukončím. Děkuji. Dobře, děkuji komise. Dvě minuty. Je tam někdo? Prosím. Ano, já budu mluvit velice stručně, jen bych chtěl poblahopřát panu Skinnerovi k výtečné práci a chtěl bych říct, že plně souhlasím s tím, co někteří z vás říkali o tom, že je důležité na jedné straně bezpečnost, to bude takový leitmotiv evropských programů v budoucnosti, a potom to, co říkal pan Ody a pan Rybich, a to je to vyřazování těch jaderných elektráren, protože spousta zemí v současné době ukončuje využívání jaderné energie, takže bude strašná spousta vyřazování a demontace jaderných elektráren a k tomu budeme potřebovat spoustu expertízy a kvalifikované pracovníky a to bychom neměli zapomínat, takže mě velice těší, že Evropský parlament eh, tady upozorňuje na to vyřazování eh, jaderných elektráren. To je vše, co jsem chtěla říct. Grazie. Děkuji komise. Pan kolega Skinner ještě, prosím, na závěr. Dvě minuty, abyste mohl diskuzi uzavřít. Já budu mluvit velice stručně a děkuji stínovým zpravodajům a komisi za jejich připomínku. Tady kolega si nemyslí nutně, že je to dobrá práce, pan Budukofer, ale uh, já už tady o tom nebudu dále mluvit, vyslechl jsem ty diskuzi. Pokud máte nějaké další otázky, které jdou ještě mimo rámec dnešní diskuze, tak mě prosím skontaktujte. Chcete tam nějaké kompromisy, tak mě dejte vědět. A děkuji vám za vaši pomoc a podporu. Děkuji panu Skinnerovi. A teď tedy můžeme přejít dál ke zprávě pole, kolegy Kalfina. Takže pan kolega Kalfin má slovo. Ford. Paní Ford? Až se dostaneme k té zprávě pana Čičestra, tak eh, já tady budu zastupovat Gilesa Čičestra, budu mluvit za něj. Dobře. Ford, okay, thank you. Um, so... Aha, paní Ford, tak prosím. Děkuji, takže za Giles Chichestra, který, jak víte, se v tomhle velmi vyzná, eh, omlouvá se, že tady dnes nemůže být, je eh, teď eh, s předsednictvím, jedná se o NISA, což je věc, kterou se on zabývá v rámci ITRE. Takže jde tady v podstatě o historii přístupu Bulharska, Litvy a Slovenska do Evropské unie, oni tehdy eh, odsouhlasili vyřazení určitých jaderných zařízení a Evropská unie slíbila pro toto finanční podporu. A ta finanční podpora nebude dostatečná. A proto eh, je ten proces vyřazování jaderných zařízení z provozu ohrožen. Kolegové jsou toho názoru, eh, že je třeba provést nějaké střednědobé a konečné hodnocení cílů tohoto programu, aby bylo možné tam nasměrovat další finanční prostředky, aby k tomu vyřazení skutečně došlo. Pan Chichester také eh, vysvětluje, že je to poměrně technická otázka týkající se právního základu, obzvláště v případě Litvy. A že rada navrhla, že by se to nařízení mohlo rozdělit na dvě části, takže bychom měli zvláštní právní základ a nařízení pro Litvu, které by bylo trošku jiné než to původní pro Bulharsko a Slovensko. Giles by s tímto souhlasil a také e, by se na tom dohodl s radou, ale pokud jsem to správně pochopila, komise s radou nesouhlasí. Agile tedy, ha, tedy žádá kolegy v parlamentu, aby se k tomu vyjádřili. K té otázce právního základu. Takže pokud k tomu máte nějaké připomínky nebo komentáře, tak mu prosím dejte vědět. A já si vyslechnu připomínky tady za něj. Grazie. Děkuji, tak k téhle otázce se tady hlásí pan Vidal Quadras. Vamos a ver. Eh, sobre este informe de... Děkuji. Co se týče zprávy pana Čičestra, tak zde je naprosto jasné, že zde jde o úsilí posílit kontrolu při realizaci cílů související s vyřazováním jaderných zařízení z provozu. Jde o to, aby i ta likvidace probíhala lépe, aby se vyžadoval po státech individuální plán financování. To je právě také uvedené v ustanovení, aby se tam uvedly zdroje financování a podobně. Všechny tyto aspekty jsou zde konformní, ale musíme si dát pozor na určité nedostatky nebo nesrovnalosti. Když na jednu stranu říkáme, že do, před 1. lednem 2000 2014 tyto členské státy musí zaručit to, že budou schopné splnit to, co se po nich žádá, ale v jiném pozměňovacím návrhu se říká, že tyto státy jsou povinny do tohoto data komisi dodat informace, které svědčí o tom, že skutečně splňují tyto podmínky to musí být ve vzájemném souladu. Buď budeme v obou pozměňovacích návrzích říkat to tež, anebo zde je určitá nesrovnalost. Buď chceme být flexibilnější, pak to musíme takto formulovat v textu, anebo ne. Zkrátka, mělo by se to formulovat stejným způsobem. To znění by se nemělo lišit. A potom je zde další aspekt. Tam jde o to, jakou měrou se nařízení vztahuje na všechny tři země. Litva zde má velice specifické podmínky, takže by bylo na snadě s Litvou zacházet jinak, místo aby se to házelo vše do jednoho pytle prostřednictvím jednoho nařízení. Ale ať už je tomu jakkoliv, zpráva pana Čičestra je dobrá a pokud ještě na několika místech vylepšíme, tak si myslím, že získá velkou podporu v tomto výboru. Děkuji a teď kolega Kalfin. Eh, Velice děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Je zde několik věcí, o kterých musíme zcela jistě ještě hovořit, než eh, eh, schválíme závěrečnou verzi. Za prvé je to otázka právního základu, o tom už se hovořilo. Musí zde existovat koherentní přístup ze strany členských států i pokud zde bude oddělený právní základ. Za druhé, musí zde být dobré propojení mezi velikostí pomoci ze strany EU a mezi očekávanými potřebami a výlohami u jednotlivých e, závazků, protože i členské státy mají určité závazky a povinnosti, které musí splnit do konce lohuty. Pan Čičester také nastoluje otázku Eh, nakládání s odpady a ho změňuje směrnici o hospodaření s odpady. I zde se na to ještě musíme podívat. A pak je zde ještě ta podmíněnost ex ante a ex post, co navrhuje komise. Spravodaj eh, navrhuje trošku pozměnit tu podmíněnost ex post. Ještě bychom o tom ale mohli hovořit. Děkuji, kolega Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ähm, Děkuji vám, paní předsedkyně. Moje frakce si myslí, že nový přístup Evropské komise týkající se dalšího financování programů v Bulharsku, Litvě a Slovensku v letech 2014 až 2020 je správný. Domníváme se, že je správné eh, to mít koncipované na jednom jediném právním základě, který je společný a postupovat stejným způsobem. A při tomto stanovisku odkazujeme explicitně na e, stanovisko Evropského účetního dvora. V souvislosti s dosavadním financováním e, těchto programů provedl detailní kontrolu a podle našeho názoru došel k velmi jasnému výroku. Ve všech zemích existují velmi závažné nedostatky, ne v tom rozhodnutí o zastavení používání reaktorů, ale nedostatky v tom, co se děje poté, co jsou tyto reaktory vyřazeny z provozu, to znamená, co se týče Eh, likvidace a bezpečného uložení odpadů. A já žádám, abyste se v tomto výboru zabývali alespoň schrnutím tohoto stanoviska účetního dvora, protože je to něco, co nemůžeme ignorovat. V souvislosti s elektrárnou Kozloduj jsme se o tom eh, dohadovali. Pan kolega Kalfin byl tehdy zpravodajem, tak si jistě vzpomene a Šlo o to, zda připustíme, aby prostředky, které jsou používány pro bezpečnou likvidaci a uložení odpadu, že aby tyto prostředky byly použity jinak než pro tyto cíly. Většina v tomto výboru podporovala velkoryse používání prostředků i pro něco jiného a výsledek je ten, že likvidace uložení a konečné uložení ještě není většinou vůbec připravené. Děkuji, kolega Paxas. Děkuji za slovo. Já tady se jmenuji Paška. Nechci vás zatěžovat technickými souvislostmi. Co se týče pomoci eh, Evropské unie o vyřazování elektráren v Litvě, v Bulharsku a Slovensku, ale chtěl bych upozornit na jednu nesrovnalost v návrhu komise. Finanční podpora v případě Litvy a Bulharska počítá také s financováním skladu vyhořelého paliva, eh, skladu vyhořelého paliva a také i konečného skladu eh, skapalněného odpadu. Na, v případě Slovenska se na tyto investice jaksi pozapomnělo a proto je důležité zvážit, zda by zda tuto nespravedlnost budeme koregovat eh, lepším, eh, rovnověžnějším eh, s mm, přerozdělením prostředků nebo navýšením prostředků, tak abychom dosáhli bezpečného vyřazení jaderných elektráren z provozu. Děkuji. Grazie, la parola kolega Balicitis, prego. Děkuji. Další řečník. Primárně noriu poděkovat pranešení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji za otazníky, otázky, které zde nadhodil, jsou velice důležité. Vyřazení těchto jaderných elektráren z provozu nesouvisí pouze s hospodářskými a komerčními otázkami, ale úzce také souvisí s politickými rozhodnutími, k nimž již došlo před osmi lety. A toto vyřazení zařízením bude velice důležitá věc a má velký dopad také na vztahy mezi zeměmi EU. Všechny tyto tři státy se zavázaly, že vyřaří tato zařízení z provozu, ale tyto elektrárny se liší. Rozdíly jsou dané technicky. Někteří kolegové to už zmínili. V institucích momentálně probíhají různé diskuse o tom, jak tento problém řešit. Litva svým vstupem do EU podepsala protokol číslo 4 a v tomto protokolu je explicitně uvedeno, že EU nepřispěje finančně pouze k eh, ukončení provozu, ale také k soci, eh, sociálním hospodářským dopadům nebo na, prostě přispěje k reagování na tyto dopady v oblasti hospodářské a sociální a přispěje zde finančně. Litva se stala dovozcem elektrické energie poté, co musela ukončit provoz této elektrárny. Předtím jsme byli vývozcem. Momentálně platíme také nejvyšší cenu za zemní plyn v Evropě a i to jsou aspekty, o kterých je třeba diskutovat nesmíme zapomenout na příslušné sliby z minulosti. A to je třeba děkuji, držet. kolega Ody. Velmi stručně děkuji paní předsedkyně. Já bych v podstatě navázal na ty, kdo tady mluvili o účetním dvoře my máme eh, přece výbor pro kontrolu rozpočtu, která sestavila poměrně přísnou zprávu k tomuto programu, takže já si myslím, že celkem to bude zhruba 3 miliardy, tady se mluví o půl miliardě a opravdu je nutné, aby tyto programy byly Evropskou komisí správně zpravovány, aby eh, prokázali parlamentu, eh, že veřejné finance jsou opravdu dobře zpravovány protože tady žádáme prodloužení. My se samozřejmě všichni shodneme na tom cíli, ale dejme si pozor, Evropská unie musí být velmi přísná při zpravování těchto programů. No to není snadné samozřejmě, ale já vás eh, chci vyzvat, abyste se podívali na tu zprávu výboru pro kontrolu rozpočtu. al kolega Marinescu. Eh, ještě poslední řečník na minutu kolega Marinescu.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 rozpočtového výboru. Delegace v Litvě také navštívila příslušnou elektrárnu. Měli bychom se podívat na jejich zprávu. Podle mého názoru bychom měli podpořit návrh komise, protože tento návrh chce eh, dát věci do pořádku, protože zatím tomu tak nebylo. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji a teď komise, prosím. Thank you very much, Mrs. Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Protože už nemáme moc času, tak bych chtěla upozornit pouze na dvě věci. E, náš návrh plně bere v úvahu zjištění Evropského parlamentu z té první zprávy paní Marinesku a stejně tak bereme v úvahu i veškerá zjištění Evropského účetního dvora. A z toho důvodu zde máme tuto podmíněnost ex ante. Druhý komentář se týká právního základu. Chtěla bych připomenout, že došlo k dohodě mezi třemi prezidenty třech institucí, komisí, parlamentu a radou, že veškeré výlohy Evropské unie musí přinést přidanou hodnotu Evropské unie. A tuto přidanou hodnotu my zde vidíme v bezpečnosti jaderné energie. A proto tedy eh, apelujeme na tuto bezpečnost. Bezpečnost je zakotvena v dohodě ve smlouvě o euroatomu Máme zde protokol čtyři přístupových smluv, to by mohlo být eh, eh, právním základem pro Litvu, ale ten protokol je vlastně mnohem širší než eh, ta dohoda o Eurotomu. Jak už říkala paní Harms, musíme se soustředit na vyřazování jaderných elektráren z provozu a na bezpečné uložení jaderného odpadu. To je i v zájmu evropských občanů a proto komise nesouhlasí s tím, abyste byly dvě, dva právní základy. Děkuji. Děkuji a teď ještě kolega Čičestr na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem tu nebyl na začátku eh, diskuze, kdy jsem se musel zabývat jinou otázkou na radě, týkalo se to Enisy. Chtěl bych poděkovat kolegům za jejich vystoupení. Já jsem si původně myslela, že to bude poměrně jednoduchá zpráva. Ale vidím teď, že je tam pár věcí, které to trošku komplikují. Ta otázka právního základu je zjevně jednou z nich. Podle mě bude třeba o tom ještě jednat. Já eh, chápu ty litevské argumenty, pro právní základ, takže bych chtěl o tom ještě jednat s radou, aby se vidělo, jestli nepřijdeme na nějaké řešení. A také se těším na trochu neformálnější schůzku eh, se stínovými zpravodaji, abychom probrali ty ostatní otázky a abychom mohli na této zprávě zapracovat. Protože pro Evropskou unii je samozřejmě velice důležité finančně podpořit eh, požadavky, které klade na členské státy, co se týká vyřazování jaderných zařízení z provozu. A je také důležité, abychom, že bychom měli posílit eh, správné využívání evropských finančních prostředků. A jsem velice vděčný komisi za jejich ujištění, že eh, připomínky účetního dvora budou zapracovány do té zprávy, do toho návrhu. Také jsem na to upozornil eh, ve svém úvodním prohlášení. Doufám, že toto vás ujistí. Takže, jak jsem říkal, těším se na tu další fázi po té, co si to detailně proberu eh, se stínovými zpravodaji. Nebo se stínovým zpravodajem. Paní předsedkyně, potřebujeme si stanovit nějaký časový harmonogram? Ano, děkuji kolegovi Čičestrovi. Pozměňovací návrhy prosím pošlete do, uno, do úterý 25. září do poledne do 12 hodin. A poslední bod, eh, to je kolega Kalfin. Opětovné využití informací veřejného sektoru. Prosím. Děkuji za slovo. Já tuto zprávu velice stručně odprezentuji. Uspořádali jsme několik schůzek eh, se stínovými zpravodaji. Myslím si, že eh, zde v Evropském parlamentu ta práce probíhá dobře. Návrh komise se dívá dopředu. Myslím si, že usiluje o zvýšení Eh, dostupnosti těchto informací o tom, aby tedy se snížily ekonomické náklady, aby se také navýšila transparentnost při využívání informací veřejného sektoru. Je zde však ještě několik otazníků, než přistoupíme ke schválení závěrečné zprávy. Za prvé musíme vzít v úvahu obavy které souvisí eh, se směrnicí o soukromí, o soukromých eh, údajích. Také musíme najít způsob, jak kompenzovat eh, například ztráty místních samozpráv, finanční ztráty, pokud ty místní samozprávy budou tady poskytovat ty veřejné, informace veřejného sektoru. A také jsou tam ještě nějaké takové drobné nedořešené věci, které se týkají například kontrol nebo eh, těch eh, nákladů, které mm, budou v jednotlivých členských státech. Hovoří se také o využití ze stran eh, veřejných knihoven nebo různých databází. Oni mají také zvláštní, ještě mm, zvláštní otazníky, zvláštní obavy, ale myslím si, že to všechno ještě vezmeme v úvahu při další práci. Děkuji, Mr. Chairman. Uh, I fully agree. Velice děkuji za slovo. Já plně souhlasím s panem Kalfinem o tom, že eh, opakovaně používat informace veřejného sektoru je nesmírně důležité. Je to také jedním z klíčových faktorů strategie 2020 pro růst. Také pokud chceme ještě zajistit další růst, pokud chceme ještě lépe propojit eh, život společnosti a politiky. Cílem směrnice bylo harmonizovat podmínky pro opakované použití informací a také cílem bylo odstranit eh, překážky, které existují na jednotném trhu. Těch cílů se nám zatím nepodařilo dosáhnout a my s tím chceme něco udělat. Ještě bych chtěl stručně dodat, že ta zpráva eh, pana Kalfina jde dobrým směrem. Také je důležité brát v úvahu ochranu osobních údajů, je také důležité brát v úvahu eh, nejrůznější nové technologie, různé exkluzivní, různá exkluzivní práva na informace. A Pak je zde ještě otázka, jaké náklady si účtovat, za to mají být tedy ty, pouze ty marginální náklady, protože v členských státech mohou být třeba některé orgány nebo úřady, které vlastně díky těmto poplatkům dokážou financovat velkou část svého provozu. Takže to bychom, to jsou určité věci, kde se neschodneme se zprávou Kalfin, ale jsem si jistý, že ještě nalezneme kompromisní řešení. Děkuji. Děkuji, Amelia Merdok. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat A souhlasím s tím, že tento sektor má velký potenciál. Líbí se mi návrh zprávy zpravodaje, souhlasím s jeho obavami, co se týká marginálních cen a také otázky soukromí. Také mě těší pokrok na radě ministrů, včetně důrazu na ty otevřené formáty a otevřenou publikaci údajů. Pořád si ještě myslím, že přesto, že se tam zahrne kulturní sektor, jako třeba um, knihovny nebo muzea, jsme tam měli zapracovat také uh, veřejné rádiové stanice, které celé 20. století byly placeny z veřejných fondů, aby produkovali takovýto materiál, který teď najednou bude nepřístupný velké části Evropské populace, zhorší to porozumění mezi generacemi a také přeshraniční pochopení. Když jste se narodili v 50. letech nebo dříve, tak jste pravděpodobně zažili celé, celé dějiny evropské televize. Když to pokud jste se narodili v 80. letech, tak ne. A pokud eh, budou ty veřejné stanice do tohoto zapracovány. Myslím si, že by to mělo velkou kulturní i sociální hodnotu pro Evropskou unii a myslím si, že by nám to bylo velkým přínosem. Děkuji. Děkuji. Mně se zdá, že za komisi tady už nikdo není. Ano? No já bych chtěl jen poděkovat výboru zástupcům skupin, kteří tu mluvili za jejich podporu a těšíme se na spolupráci s vámi, abychom ten text sfinalizovali. Jak si asi dovedete představit, na radě ještě pořád probíhají diskuze. Snažíme se zajistit, že ty myšlenky v návrhu komise budou jasně vyjádřeny. Rozhodně chceme i my zajistit, že ochrana osobních údajů bude dostatečně zajištěná, že právo využití nepřevládne nad právo na ochranu osobních údajů, což se objevilo i v dnešní diskuzi, a chceme zajistit, aby byla dostatečná rovnováha mezi přístupností materiálu pokud možno zdarma, ovšem v oprávněných případech eh, by to mohlo být spoplatněno i nějak výrazněji. To je vše, co jsem k tomu chtěla zatím říci. Děkuji. Ne, ještě pan Kalfin na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že a jsme tady správně identifikovali ty zbývající otázky, už jich moc není. Jsem si jist, že se nám podaří najít v parlamentu konsolidovanou pozici a potom začneme jednat s radou. Děkuji kolegu Kalfinovi 27. září 12 hodin. To je časová lhůta pro zasílání pozměňovacích návrhů. A ještě vám chci připomenout, že se tady sejdeme zítra v 9 ráno a v 9.30 začneme hlasovat. A teď prosím, odejděte všichni ti, eh, kdo eh, se nejsou, kterým není povoleno se zúčastnit eh, zasedání koordinátorů, abychom mohli začít co nejdříve. Děkuji. Bene, allora iniziamo il lavoro dei coordinatori. Mi scuso enormemente per questo ritardo di tre quarti. Tak e, začneme zasedání koordinátorů. Omlouvám se za čtvrthodinové zpoždění. Máme teď tři čtvrtě hodiny, tak se snažíme být co nejrychlejší a příště se pokusíme eh, s pomocí sekretariátu sestavit nějaký lepší program na příště, protože eh, dnes to bylo příliš nabité Snažili jsme se také vyhovět kolegům, kteří tu zítra nebudou, takže proto došlo k tomu skluzu. Takže začneme hned prvním bodem na pořadu jednání, který se týká časového harmonogramu eh, zasedání ITRE na rok 2013.